Ladies and gentlemen. Uh... Dámy a pánové, dobré odpoledne. Posaďte se, prosím. Vítejte na slyšení Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu o správních postupech v Evropské unii a ve Spojených státech velmi eh, rád uvítám, eh, vás vítám všechny zde v sále. Stejně tak zdravím ty, kteří jsou ve Spojených státech. Máme propojení formou videokonference, alespoň doufám, že tomu tak je. A rád bych nyní E, předal slovo paní zpravodajce, paní Hautala. E, děkuji. E, pane předsedo, vidím, že se ještě všichni připravujeme, že jsme se neposadili, ale každopádně jako zpravodajka k správním postupům v tomto výboru bych ráda představila eh, naše eh, řečníky. Dnes se budeme zabývat správními postupy v Evropské unii a ve Spojených státech. To znamená, že to bude srovnání velmi relevantní a velmi zajímavé. Uvidíme, jaké jsou hlavní rozdíly, hlavní rozpory a možná také podobnosti. Hlavní důvod, proč tuto oblast musíme lépe poznat, je to, že za prvé Spojené státy a Evropská unie e, transatlantické svazky čím dál tím více posilují a e, e, Evropská unie sleduje velmi pečlivě jednání o TTIP. Velmi v tomto parlamentu se eh, zaměřujeme tímto jednáním velmi pečlivě a obsahli Je to 12 výborů. Jde o harmonizaci a koordinaci eh, i administrativních postupů, kromě dalších opatření. A eh, během tohoto Eh, slyšení nebudeme diskutovat o TTIP podrobně, ale každopádně bude prostor se o tom zmínit. Budeme se zaměřovat hlavně na to, jak eh, mezinárodní právo a další eh, mezinárodní nástroje utvářejí naše postupy. A další věc, kterou budeme mít na mysli, je to, že se můžeme něco i naučit od Spojených států. Chtěla bych se zmínit například o, ten slav, o tom slavném zákonu o Eh, poskyt o přístupu k informacím. Eh, přístup eh, ve Spojených státech k dokumentům je daleko snažší. A dneska dopoledne mi výbor dal mandát, abych vypracovala dokument, včetně návrhu zprávy a Eh, vytvoření skupiny, eh, kde budou i zástupci naší politické skupiny, našeho výboru. Eh, už v té pracovní, té pracovní skupině spolupracujeme s akademickým sektorem, se zástupci z různých institucí, s panem Berlinem, se kterým jsme spolupracovali už v minulém mm, volebním období a dále i s ombudsmanem. Náš cíl nyní v této práci, kdy vytváříme eh, návrh eh, evropského správního práva nebo zákona, eh, je i získat zkušenosti ze Spojených států. Doufám, že náš videolink funguje a můžeme hmm. tedy začít. Uh, before we start a než začneme slyšení, moh, rád bych eh, připomněl, že, budem, že jsme velmi velmi přísně sledujeme časové limity, velmi přísně vidíte, že máme spoždění, ovšem každopádně máme časové limity na e, vyjádření, takže vás zdvořile žádám, abyste zachovali e, eh, 15 minut, které máte k dispozici, abyste se vyjádřili. První host, kterého zde máme, je pan Matias Goldman z Institutu Maxe Planka pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo. Máte slovo. Mr. Chairman, Děkuji, vážený pane předsedo, vážení eh, poslanci. Je pro mě potěšením a privilegiem pohovořit eh, před vámi. Já budu hovořit o dopadu a případném poučení vyplývajícím z mezinárodního práva pro evropské správní postupy. Já doufám, že mi v tom pomůžou i moje slajdy. Já jsem se zabýval potenciálním dopadem mezinárodního práva na potenciální kodifikaci evropských a správních postupů. Jaké mezinárodní mezinárodní právní normy se vztahují eh, na domácí i nadnárodní úroveň. Asi před stoletím eh, by to byla bývala velmi eh, veselá otázka, protože mezinárodní právo se upravovalo pouze mezistátní vztahy, ale to se hluboce změnilo. Mezinárodní právo dnes řeší mnoho problémů a nejenom domácí příslušnost ale to nezůstalo bez účinků pro eh, domácí eh, správní postupy. Celkem za to existuje eh, množství mezinárodních právních předpisů a precedenčního práva, které mají dopady na správní postupy na vnitrostátní úrovni. Jak co nejlépe poskytnout přehled o těchto pravidlech a jejich dopadech? Eh, obyčejný výčet by byl eh, nudný a unavný. A tak eh, jsem si vzpomněl na zásady, na principy. To obvykle právníci dělají, chtějí něco stručně a přehledně představit. A také se domnívám, že administrativní nebo správní postupy EU by mohly profitovat ze zaměření na principy, protože principy mohou být uplatňovány na různé skutkové podstaty a situace. A proto mm, bych řekl několik slov o eh, povaze a vzniku principu a pak dále vysvětlím eh, pět příslušných mezinárodně právních zásad, které, myslím, eh, mají vliv na evropské správní postupy. Dovolte, abych vysvětlil, co rozumím pod pojmem principy. Mým eh, záměrem eh, není, abych vás unudil přednáškou eh, správní teorie, takže budu stručný. V zásadě máme dva druhy principů. První druh jsou obecné právní principy, můžete tomu říkat i eh, přístup eh, z dola směrem nahoru. Ehm, to jsou zásady, které nalezneme v různých domácích právních řádech nebo vnitrostátních právních řádech, eh, řádech členských zemí nebo americkém právním řádu ale to není předmět eh, mé přednášky. Já pohovořím o druhém druhu eh, principu, to jsou principy mezinárodního práva jak je získám, jak je sformuluji, eh, analýzou toho, zda existuje určitý přetrvávající nebo opakující se vzorec principů popisujících určitý druh chování napříč různými odvětvími. Pokud eh, takovýto vzorec objevíme, tak eh, tomu můžeme říkat princip. A právní kvalifikace tohoto principu se může různit případ od případu. Nyní eh, tady vidíte můj výčet pěti principů, které bych s vámi rád probral jeden po druhém. A Vycházím přitom z usnesení o Evropského parlamentu o evropském eh, správním právu. Eh, tam je uvedeno deset principů, ale z eh, důvodu stručnosti některé shrnu, sloučím a bude jich tedy pět takže je to proporcionalita, zákonnost, nediskriminace, legitimní očekávání, férovost, závazný proces, respekt soukromí, transparentnost informace a konzultace. Já každý z těchto principů popíšu a uvedu příklad. Proporcionalita eh, znamená určitý způsob právního myšlení, který spočívá ve vyvažování právních, různých právních eh, zájmů. A probíhá to zejména při zvažování eh, nároku na práva a tak dále. Takže existují Ehm, má to hmotnou stránku, ale také formální a procesní. Jde o uvažování a uvažování je proces a proto to, myslím, má místo i ve, <coughs> ve správním právu. Jaké jsou relevantní mezinárodní pravidla? existuje celá řada režimů, které si vyžadují testy proporcionalitu proporcionality i v EU, například eh, právní předpisy VTO eh, a eh, právě tady musíme často podrobovat obchodní smlouvy principu proporcionality, například i dohody GATT. Pokud jde o článek 21 GAT, tam se e, objevují dva různé standardy proporcionality. Jedno je e, nutnost a ten druhý standard se nazývá vztahový standard. Ta nutnost je poněkud vyšší standard proporcionality, nicméně v praxi je rozdíl minimální a někdy dokonce stěží objevitelný. Proč? Protože apelační orgán zdůraznil, že úvod článku 20 gat eh, ukládá povinnost dobré víry a toto v skutečnosti vede k jednotným standardům. Další rozhodnutí v kontextu VTO uvádějí další povinnosti vyplývající z testu proporcionality. Například v jednom případu apelační orgán se eh, rozhodl, že americké normy mají v tomto případě převahu nad mezinárodními. Je to takzvaná proceduralizace. Nyní eh, právní předpisy o lidských právech. Tady proporcionalita byla zavedena do všech režimů. Evropský soud pro lidská práva stanovil proporcionalitu jako celoevropskou normu pro lidská práva. Dokonce i dnes v těch právních řádech platí, kde tradici eh, neměli. Je to Proporcionalita je opět eh, tedy mm, jednou eh, ze záruk ochrany lidských práv. Tam se například

stanoví, že lidská práva jsou nezbytná pro demokratické země, ale precedenční právo e, soudu opět vedlo k rozmělnění těchto pravidel a dnes máme jednotné standardy. Jaké mm, e, jsou výsledky proporcionality? Proporcionalita je hluboce zakotvená v mezinárodním právu jako obecný princip mezinárodního práva. Nicméně kontury proporcionality nejsou vždy zcela jasné a mohou se různit mezi e, jednotlivými právními systémy systémy. Můžeme identifikovat dva trendy. První trend je trend soudů harmonizovat své testy proporcionality bez ohledu na to, co praví text. A druhý Trend spočívá v tom, že soudy se snaží zachovat své standardy pružnými a jednou z metod, jak to učinit, je proceduralizace. E, to by nemělo zabránit kodifikaci e, ale, proporcionality, ale musíme to mít na mysli. Neměli byste se snažit příliš ukázňovat soudy na úkor jejich flexibility. Další zásady, zákonnost, nediskriminace a legitimní očekávání. Tyto tři standardy jsou provázány. Eh, v podstatě jde o zákaz svévolného nakládání Eh, zákonnost. Mezinárodní právo zná mnoho pravidel, podle nichž omezování práv a svobod jednotlivců musí být zakázána zákonem. Některá ustanovení o lidských práv tak explicitně stanoví a toto je standard, který byl rozšířen, rozšířen v rozsahu své působnosti a dokonce to přesahuje rámec lidských práv i mezinárodní investiční právní předpisy, férové a spravedlivé standardy eh, tam eh, také eh, vyžadují dodržování těchto principů. Pokud jde o nediskriminaci, mezinárodní právo je v tomto ohledu trochu rozčištěné. Většina právních režimů zakazují nediskriminaci, ale pouze v souladu s právem úmluvy. V, něk- v úmluvě existují určité výjimky, například pokud jde o eliminaci všech forem rasové diskriminace nebo všech forem um, omezování um, práv žen. A myslím, že evropské právo je v tomto velmi pokročilé. Pokud jde o legitimní očekávání, ochrana legitimních očekávání je jedním z klíčových um, um, bodů zakotvených i v bilaterálních investičních dohodách. Soudy často trochu přikrašlují, eh, změní specifické doložky a snaží se dospět ke společnému standardu, ale ten je stále ještě velmi zamlžený. Abych to zkrátil, eh, legitimní eh, očekávání anebo jejich porušení vyžaduje často změnu politiky hostitelské vlády a pak se Eh, pak, pak vyvstává otázka, jakou změnu eh, lze očekávat. Je to spíše otázka proporcionality. Jiné říkají, že vláda musí ehm, zajistit odpovídající zastoupení, na které eh, lze spoléhat a teprve poté lze předvídat určité legitimní očekávání. Takže to je standard, který přenechává větší volnost ehm, ku prospěchu regulace. A to je nutno si uvědomit. A nyní férovost, spravedlnost a Eh, náležitý proces. Tady existují eh, obecné abstraktní záruky a specifické záruky, například právo na vyslechnutí a tak dále. Na obecné úrovni neexistuje eh, norma onoho náležitého procesu, ale tento náležitý nebo povinný proces již je uznáván v právních řádech i v mezinárodním právu. Například pokud jde o Mezinárodní soud eh, pro eh, práva moří ITLOS. Právo být vyslechnut je součástí eh, lidskoprávních předpisů i obchodních právních předpisů. Pokud je o lidská práva, právo na vyslechnutí má skutečně takovou povahu velmi eh, rozhodující v obchodních vztazích, je to jiné, to pomáhá tam soudům a eh, identifikovat, zdali se jedná o protekcionistický účel. Nicméně máme tady tyto dva vlastně rozporné nebo protichůdné principy. Byly, bylo by, myslím, velmi obtížné pro evropský správní pro, pro postup odpojit je, protože lidskoprávní otázky a obchodní otázky se mnohdy překrývají. Dále čtvrtý bod, respektování soukromí. Tady budu stručný. V mezinárodním právu eh, je o tom něco obsaženo, například eh, umluva eh, Rady Evropy, ale v tomto ohledu Evropská unie, zejména parlament, je globálním určovatelem standardu a e, dovolte, abych přistoupil k poslednímu pátému principu, to je transparentnost informace a konzultování. E, máme dva různé prvky tohoto principu. Za prvé je obecná povinnost volného přístupu k informacím, e, to je zakotveno. A druhá věc, druhé pravidlo je právo účasti těch, kteří jsou dotčeni určitým rozhodnutím. Pokud je o ten první eh, princip nebo první pravidlo, ten, eh, to pravidlo nebo právo obecného přístupu, tam eh, to se týká zejména právních předpisů o životním prostředí, dohody z Arhusu. Není to ještě součástí mezinárodního práva, byť určitý trend v tomto směru se již vyskytuje ale zatím se to nezhmotnilo v princip. Pokud jde o informaci a e, konzultace. Tady je celá řada specifických povinností, e, informování a konzultování, e, celá řada povinností, například v dohodách o životním prostředí a také v právním režimu GATT. A myslím, že tady se už velmi blížíme obecnému principu. Když je někdo dotčen rozhodnutím zcela konkrétně, tak eh, existuje povinnost eh, poskytnout oznámení anebo vysvětlení. Správní postupy eh, mají povinnosti, mají několik úkolů a tento přehled ukazuje, že mezinárodní právo se zejména zaměřuje na ochranu jednotlivců, nikoli na administrativní účinnost. Závazný charakter těch pěti principů, které jsem zmínil, je eh, pravidla limitován na jejich abstraktní verzi. Když se dostaneme do podrobností, tak už tam není tolik tvrdých eh, závazných právních předpisů. Nicméně chtěl bych povzbudit tento výbor, aby byl odvážný v kodifikování evropského práva pokud vy eh, postoupíte dále eh, v rozvíjení těchto principů, tak eh, také pokročíte dále v rozvoji obecních právních postojů. Děkuji za pozornost. A no, děkuji vám. A nyní má slovo paní profesorka Joana Mendes z Amsterdamské univerzity. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové výboru, děkuji vám za to, že jste mě pozvali na toto slyšení. Když se zabýváme otázkou dopadu mezinárodních postupů na um, administrativní postupy EU, tak se dotýkáme otázek, jako je otevřenost nebo účast. Já bych chtěla hovořit o této věci, uvést několik příkladů Eh, které to ukazují a v závěrečné pasáži se vyjádřím ke konkrétním výzvám eh, spojeným s TTIP, eh, tak jak to vyplývá pro administrativní postupy EU. Obecně za to. Otázky podstaty podstatné otázky spojené s různými aspekty našeho denního života, jako je jídlo, které jíme, léky, které požíváme, nejrůznější nebezpečné látky a chemikálie, s kterými se dostáváme. E, to všechno stále více a více závisí na rozhodnutích a postupech mezinárodních e, orgánů, které se pak zapracovávají do práva EU. E, mezinárodní pravidla mají různé zdroje, mohou to být rozhodnutí mezinárodních orgánů, které je nutno aplikovat, jsou závazné pro EU a ty vytvářejí součást mm, právního řádu EU. Pak jsou tady také další, které nemají oporu v mezinárodních smlouvách. Jsou to nejrůznější neformální fóra e, mezinárodní spolupráce nebo různé regulační orgány. Začlenění mezinárodních pravidel často probíhá na administrativní úrovni prostřednictvím nelegislativních eh, aktů, případně prostřednictvím regulačních eh, akcí eh, agentur EU. Eh, jsou jakýmsi mm, benchmarkem nebo jakýmsi srovná eh, rovnítkem nebo srovnáním pro osvědčené postupy. Platí to konkrétně pro takzvané guidelines mm, v technických specifikací, například u léčiv. A ty se potom eh, aplikují prostřednictvím evropského právního řádu v této podobě. O Mm, není to ovšem záležitosti evropského práva, nýbrž těchto mezinárodních orgánů. Velice často takovéto regulační orgány e, se neopírají o mezinárodní smlouvy a nemají tedy také e, postupy či pravidla otevřenosti a účasti, jak se to vyvinulo v EU. Velice často e, se velice často nejsou tak náročné z hlediska eh, procedurálních standardů, jako by byly, kdyby vznikly ve vnitřním eh, procesu vytváření pravidel a předpisů jsou součástí eh, evropského práva, které vyplývají z přijímání mezinárodních pravidel. Já mám na mysli takové standardy, procedurální standardy, eh, které se používají jako, jako určitá legitimní mm, benchmark eh, v EU. Eh, procedurální pravidla se často různí a liší, mohou být stanoveny proto, aby řešili nějaké problémy, nebo mohou být také vytvořeny proto, aby Eh, umožnili občanům zapojit se do debaty. Záleží na tom, jak jsou formulovány a to je, ta hlavní, to je ten hlavní aspekt. Mohou eh, chránit určité právem chráněné zájmy nebo mohou umožňovat také určitou kontrolu ze strany komise a podobně. To E, není vždy způsob, jakým probíhají v EU konzultace, ale ty praktiky, tak jak existují v EU a formální pravidla, která existují v EU, mají určitý potenciál pro uplatnění takovýmto způsobem. A e, právě úloha účasti je zejména velmi relevantní, když um, různé orgány se vymykají běžné kontrole. V tom smyslu, v jakém hovořím, uh, rozhodovací a regulační procesy, uh, které začínají na mezinárodní úrovni, pak mohou vést tomu, že se vlastně vyhýbají vnitřním uh, procedurálním kontrolám a mohou mít i dopad na legitimitu takových um, akcí. Uvedu dva příklady, pokusím se, aby to bylo stručné. První příklad je z oblasti společné rybolovné politiky. S eh, definování um, Eh, kapacit odlovu, včetně eh, celkových povolených výlovů, je eh, pojem, který je přímo jádrem této politiky. Když je to definováno interně, pak to vyplývá z konzultací poradních rad, které zahrnují zástupce rybolovních eh, rybolovného sektoru, životního prostředí i spotřebitelů. Konzultace v rámci poradních rad je velice důležitým fórem eh, tak, jak to bylo definováno z roku 2004 a pak následně v roce 2013. Také parlament zdůrazňuje, jak velice důležité je konzultovat tyto orgány je třeba brát v úvahu tyto konzultace při právním stanovení konkrétních veličin a také se tím vlastně, těmito argumentací se vlastně odůvodní i případná odchylka. Celkové povolené úlovky, pokud jsou definovány mezinárodně, tak jsou definovány regionálními rybářskými organizacemi a takovéto postupy nemají stejné záruky, jaké byly v předchozím případě. Eh, takovéto, eh, takovéto normy eh, jsou definovány těmito regionálními organizacemi a komise tady je vlastně vyloučena z jednání a z rozhodování Ve většině případů postupy rozhodování eh, v mezinárodních orgánech nejsou tak otevřené, eh, jak by byly, kdyby tato rozhodnutí byla přijímána interně. Chci tedy říci, že rozhodnutí, která z hlediska podstaty mají stejný právní efekt a účinek, mohou být definovány buď otevřenějším způsobem nebo méně otevřeným způsobem podle toho, zda jsou schváleny interně nebo zda vyplývají z rozhodnutí mezinárodních eh, orgánů. Druhý příklad je farmaceutický průmysl. A eh, konkrétně jde o pokyny, takzvané guidelines, schvalované IHC, což je Mezinárodní konference pro harmonizaci technických požadavků a registrace farmaceutických používaných pro um, lidi. ICH je um, stručné označení. IHC je tedy neformálním nadnárodním orgánem, kde jsou uh, různé regulační uh, orgány z EU, ale také z Japonska, ze Spojených států. E, tyto guidelines jsou vědecké požadavky, které potřebuje um, farmaceutický průmysl, e, když žádá o povolení eh, uvést eh, určité léčivo na trh a chce dokázat bezpečnost, kvalitu a účinnost eh, produktů, například účinnost léků proti rakovině. EMA, Evropská agentura pro léčiva, e, používá také tyto standardy pro posouzení žádostí o povolení takových e, léčiv, aby tím prokázala kvalitu, bezpečnost a účinnost farmaceutických e, produktů. Tyto guidelines nejsou závazné, ale tím, že se přejímají ze strany EMA, tak vlastně jsou rozhodující pro posouzení přípravků a jejich povolení. ICH a jejich guidelines jsou schvalovány v celém konzultačním eh, procesu, ale mm, neposkytují stejné záruky, jako kdyby byly schváleny interně v EMA. Jaký je rozdíl? Rozdíl je v úrovni konzultací eh, a Není tady posouzení ze strany EMA, ale ze strany ICH a jejich expertní skupiny. A také se neposkytují žádné informace o tom, jak e, se výsledky zpracovaly na základě této konzultace, čili tady není záruka, že by ta konzultace byla opravdu, e, že by zohledňovala všechny aspekty, které by zohledňovalo vnitřní postup EMA. A není tady e, možné také zajistit vyvážené zastoupení všech zájmů. V obou případech, které jsem uvedla, začlenění mezinárodních rozhodnutí obchází procedurální pravidla pro stanovení e, norem a standardů interně. E, takže mm, co interně dává smysl z hlediska účinnosti a legitimity rozhodnutí, e, není takto stejně vhodné pro rozhodování na celosvětové úrovni. A také je pravda, že e, to, že tady nejsou pravidla pro účast, jsou Eh, asi vhodné na tuto nadnárodní úroveň. To já se o tuto věc nechci přijít. Pouze chci říct, že tady je vertikální účinek takovýchto rozhodnutí. Nebere v úvahu, že rozhodnutí jsou schvalována eh, v EU nebo zda jsou schvalována mezinárodně a nebere se v úvahu, že začleněním do práva EU vlastně tato rozhodnutí získávají stejný účinek a stejnou sílu, jako kdyby byla schválena interně. Nebere to také v úvahu, že mezinárodní regulační akce je vlastně takovým určitým pokračováním eh, ze strany administrativních orgánů. A teď se dostávám k závěru. TTIP. TTIP eh, představuje odlišný typ výzvy, odlišné od toho, o čem jsem hovořila do posud. Kapitola o regulační, eh, regulatorní spolupráci eh, definuje procedurální povinnosti, které budou muset být aplikovány při schvalování legislativních i nelegislativních aktů EU, včetně aktů v přenesené pravomoci. Eh, bez ohledu na to, zda mají transatlantický dopad. Jde tady například o posouzení dopadu, ale také závazné povinnosti a konzultovat eh, u takovýchto postupů. To jsou procedurální povinnosti, které jakožto pravidlo u nelegislativní úrovně v současné době neexistují. Komise popírá, neustále popírá už po desetiletí, že by tady docházelo k obcházení povinnosti konzultace při takovýchto postupech. Ale povinnost konzultovat by ovšem nevyplynula z typu, pokud by eh, byla tato dohoda schválena v současné podobě. Ale je tady jedna důležitá věc tohoto možného účinku. Tak, jak se s tím počítá nyní, konzultace u eh, TTIP, konzultace by velmi pravděpodobně probíhaly v době posouzení dopadu. A to právě z hlediska vypracování posouzení eh, dopadu byly by nástrojem eh, zajištění lepších eh, regulačních účinků. Nikoli z hlediska kvality či snížení nákladů pro podniky či občany, ale také z hlediska cílů regulační spolupráce v rámci TTIP. V tomto rámci tedy konzultace není považována za určité fórum pro vyjádření různých zainteresovaných eh, subjektů, ale je také fórem pro možné popírání, vyvracení určitých eh, politických preferencí. A zdá se, že to je trošku odlišná situace, než o které jsem hovořila eh, předtím. Pakliže to bude TTIP schváleno v současné Eh, podobě, bude to vytvářet určité postupy, které zatím neexistují. Eh, nevím, zda to znamená, že se máme radovat nebo naopak být smutní. To záleží na tom, jak se díváme na konzultaci. Jestli to vnímáme jako hlavní klíč eh, pro mm, rozhodování opírající se o důkazy, pak by to byl důvod eh, k tomu se radovat. Nebo za to znamená, že eh, účast by byla považována jen tak jako něco, jako dobrá, dobrý postup. A pak by to mohly být zase důvody k, eh, ke zneklidnění. V tomto smyslu TTIP, pak když bude schválen, tak asi vytvoří určité postupy, které se stanou závaznými pravidly. A to z hlediska demokratických důvodů eh, z toho, eh, jak by to vyplývalo z Lisabonské smlouvy. Eh, jak moc se ta rovnováha vychýlí jedním směrem nebo opačným směrem, to bude záležet na tom, jaká pravidla budeme konkretizovat v těchto povinnosti a do jaké míry budou tato pravidla monitorována. Z tohoto hlediska typ počítá s monitorovací úlohou regulačního mm, orgánu pro spolupráci. A tady Evropský ombudsman jistě bude mít co říci e, do té míry, e, do které komise bude přece jen provádět konzultace interně. We thank you very much, madam. And now... Děkujeme vám mnohokrát a nyní bychom chtěli poslat své pozdravy a pozdravit nebo popřát dobré ráno eh, panu profesoru Richardu B. Stewardovi, eh, z New York University School of Law, který eh, nás osloví. Máte slovo, prosím. Děkuji vám mnohokrát a přeji všem dobré odpoledne. My tady v New Yorku máme studený, ale slunečný den. Dnes máme vynikající témata, která výbor předložil k diskusi. A já se zaměřím na některá z těchto témat, o kterých se teď zmínila paní profesorka Mendes z perspektivy Spojených států a z perspektivy eh, tý, TTIP, to znamená regulační spolupráce eh, přes Atlantik. Eh, dovolte, abych vám řekl, že dopad eh, in správních norem a postupů včetně požadavků eh, týkající se i eh, zákona o eh, národní politice životního prostředí a zákona o po administrativních postupech APA způsobí změny i na naší straně, které se týkají transparentnosti, participace a přístupu ke spravedlnosti. Eh, eh, vezměme příklad eh, z US Shrimp, kdy odvolací orgán VTO jednal a ještě důležitější věc, která tady je a o které se taky zmínila profe, paní profesorka Mendes, je implementace podstatných regulačních pravidel mezinárodně a v rámci e, domácího právního pořádku, jak ona říkala, e, vytváříme e, nebo zpracováváme témata, kde máme dobře zpracované metody můžeme využít určité věci ze Spojených států při vytváření norem Evropské unie. Eh, každopádně jde i o využití neformálních procesů, které jsou méně formální a umožňují veřejný přístup a, a přístup veřejnosti. A eh, je zde i určitá obava, která se týká zapracování pravidel, která nejsou eh, důkladně otestována eh, ve veřejných procesech. Takže když hovoříme o aplikaci eh, amerických postupů odkazuje, vždycky odkazuje na to, co už existuje při jednání o TTIP, které je Eh, opravdu transatlantickou eh, spoluprací. Správní postupy eh, mezinárodní spolupráci i pro domácí implementaci jsou čím dál tím důležitější, jak se ekonomika celosvětově integruje. Čím dál tím víc vidíme praktickou potřebu opatření Eh, která budou podléhat kontrole veřejnosti. Velmi krátce pohovořím o eh, postupech eh, použitých ve Spojených státech, včetně funkce agentur. Základní správní postupem a požadavky takového postupu, které přijímají americké federální agentury, proto, aby eh, bylo nějaké pravidlo nebo zákon platný, je takzvaný eh, proces oznámení a komentářů, eh, kdy se Eh, oznámí navrhované pravidlo spolu s vysvětlením základu a eh, pak mají příležitost všichni se k tomu vyjádřit, vyjádřit tedy své komentáře a tyto komentáře spolu s dokumenty agentur jsou k dispozici na webových stránkách agentury spolu se všemi dalšími eh, soubory a Eh, agentura tedy, eh, pokud schválí nebo přijme, eh, tak vyjádří nejenom komentáře, včetně připomínek k těmto komentářům nebo vyjádřeným formou komentářů. V našem systému podléhají po schválení ne, takovéto dokumenty nebo všechna takováto rozhodnutí eh, justičnímu přeskumu, aby se zjistilo, že jsou všechna pravidla náležitě zachována. Takže eh, ten náš zákon o správních postupech APA eh, je vždycky zásadní pro práci agentur a E, kromě e, toho ještě soudy e, zkoumají, jak agentury odůvodní pravidla, která přijmou a ten postup komentářů se postupuje za zcela zásadní a kritický. A celý tento postup je také archivován máme eh, nezávislý systém a eh, správní revize, eh, který spočívá v systému prezidentských vyhlášek. To zavedli nebo používali už prezidenti Clinton a Obama, ale už to existovalo za Reagana a dříve. Jde o základní principy zdravé regulace, včetně rozhodnutí o využití nejvhodnějších informací, analýza, analýzy rizik, analýzy eh, výnosů nebo přínosů navrhovaného opatření, eh, dále eh, inovační formy nebo jakou ino, jak, jaký přínos má tato inovační forma a samozřejmě i veřejná účast veřejnosti se sem započítává. E, když jde o Eh, opatření, které bude mít roční dopad na americkou ekonomiku ve výši 100 milionů a víc, tak se musí udělat ještě takzvaná RIA, to znamená analýza regulačního dopadu. A potom eh, to eh, podléhá ještě kanceláři eh, Bílého domu pro management a rozpočet a potom eh, eh, teprve než je zveřejně, něco takového zveřejněno, tak se k tomu vyjádří tzv. federální registr Bílého domu. Každé nové pravidlo přijaté podléhá taky justičnímu schválení. Eh, slovo mají i spotřebitelské skupiny. Vždy se zkoumá, zda to je eh, nová, eh, zdravá součást našeho regulačního systému. Takže vlastně máme takové dva systémy regulačního rozhodování. Jeden podle toho systému o správních postupech. A dále administrativní e, e, e, ten systém, který odpovídá RIA, to znamená analýze regulačních dopadů. Analýza dopadů je ale vždycky součástí vytváření opatření, takže ten systém je uspokojivý. Objevil se ale jeden problém, který eh, se netýká ani postupů podle zákona o správních postupů, ani i eh, těch opatření, která podléhají agenturnímu schválení. Eh, jde o politická vedení nebo politické vodítko určité. Zde agentury mají plnit požadavky, které jsou na ně eh, kladeny, ale to je poměrně obtížné, stejně tak analýza regulačních dopadů je taky zdlouhavá a poměrně dost zatěžující ale agentury vždycky musí odůvodnit, eh, proč je něco, proč se něco zavádí, proč je to užitečné, Firmy chtějí, chtějí vědět, jaká pravidla pro ně budou platit, jaká je, eh, jaké je stanovisko agentur. Kritici zase říkají, že když se eh, používá vodítko dané agenturami, takže se tím obcházejí Eh, určité obecně eh, platné argumenty a požadavky. Každopádně je snaha vyhovět eh, co nejvíce. Takže jsou zde i záležitosti, které se týkají mezinárodních pravidel a norem. Mezinárodní regulační spolupráce má spoustu forem, včetně multilaterálních organizací, pro pravidla, která se potom eh, v domácím prostředí implementují na eh, vládních eh, úrovních, jak se o tom zmiňovala doktorka Mendes, jde o další standardy, o vytváření neformálních Eh, vztahů. Agentury jsou často bila, bila, bilaterální nebo mají bilaterální vztahy se svými partnery. A jaké postupy se na národní úrodni používají, když se eh, dohodne nějaká norma na základě mezinárodní spolupráce. Takže eh, když něco se objeví jako právně závazné pro agentury a projde to všemi revizemi a analýzou regulačních dopadů. Máme zde další otázku, o které se zmínila paní profesorka Mendes, a to je, jak toto může prakticky fungovat a e, zda v Spojených státech už se nějakým způsobem, řekněme, neformálně pracuje s kolegy e, e, odsud na uplatnění těchto postupů a na vypracování nových postupů chci říci, že na výsledku, nebo na, výsl, na konečném výsledku, eh, toto asi nemá příliš velký eh, dopad, ale každopádně eh, neformální pravidla se používají formou určitých vodítek, formou guidance. Existují statutární orgány, eh, které dbají na dodržování eh, mezinárodních eh, pravidel. Můžeme dát za, pří, za příklad Montrealský protokol a další. Tyto věci už vznikly na základě stávajících právních norem. norem a jsou ještě ale další normy, kterými se zabýváme a ty dávají možnost větší veřejné kontroly, veřejné účasti a, e, dávají prostor i schvalování e, agenturní formou u nás. E, paní profesorka Mendes nakonec o tom také se zmínila. A eh, nakonec bych se chtěl zmínit o TTIPu. Je to mega regionální systém regulační spolupráce. Týká se mnoha sektorů regulace. Vlastně se to týká většiny forem regulatorní spolupráce eh, sektor po sektoru. A stávající spolupráci mezi Evropskou unii a Spojenými státy má za cíl odstranit překážky v obchodu a e, vytvořit zdravou regulaci. Takže ta, tento mechanismus nebo určitá forma takového globálního a silného mechanismu která bude schválená eh, nejvyšší politickou úrovní a eh, projde eh, u nás agenturním systémem, mění svůj přístup. Pane profesore, můžu vás informovat, že už jste vyčerpal svých 15 minut, můžete tedy se dostat k závěrům? Ano, omlouvám se a velmi stručně na závěr. Prezident Obama vydal vyhlášku, která se týká regulační spolupráce našich agentur. Vytvořil v rámci této eh, agendy pracovní skupinu. A tato platforma, tato institucionální platforma toho koordinujícího mechanismu na vysoké úrovni se může stát platformou pro společnou analýzu rizik, pro společnou analýzu regulačních dopadů a navíc je to i platforma pro, veřej, pro účast veřejnosti a přístup veřejnosti. A na závěr své přes, eh, přednášky hovořím o jednáních a o eh, tom, co navrhl eh, bývalý velvyslanec Spojených států v Evropské, při Evropské unii Boyden Gray. Ten hovořil o jednání eh, ve formálních eh, procesech a použití určitých procesů, eh, které společně s analýzou regulačních dopadů napomohou vzniku dobrých pravidel na obou stranách Atlantiku. To znamená, že zde vidíme eh, důležitost veřejného přístupu a veřejné kontroly. Děkuji vám. Eh, the next 15 minutes eh, go to professor... Dalších 15 minut patří panu profesoru Markovi Věršovskému z Varšavské univerzity. Máte slovo. Sorry, not getting slides. Promiňte, zatím se mi nedaří promítat obrázky, ale začnu i bez toho. chystáme se technika. Já prosím, abyste vypli zvuk, který přichází z New Yorku, který nám tady trošku vadí ve zvuku zde. Eh, Chairman members of the Committee of Legal Affairs. Eh, thank you very much for inviting me to speak on administrative procedure and impact on Polish administrative eh, law.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 jde pouze o rozhodování, ale také o tvorbu pravidel, zjednávání smluv, přístup k veřejným záznamům a tak dále, veřejné evidenci to souvisí s dichotomí evropského soukromého a e, veřejného práva v Evropské unii a dalších důvodů. Nicméně v Evropské unii jsme dosáhli určité úrovně eh, sjednocení určitých aspektů správních postupů, a to eh, zejména v oblastech, které jsou velmi výrazně regulovány Evropskou unii. Eh, probíhají také kodifikační úsilí na úrovni Evropského parlamentu. Už jsem se zmínil usnesení 20 2013. A také paní profesorka Mendes a já eh, jsme spolu členy řídícího výboru skupiny profesorů, kteří vytvářejí modelová pravidla eh, pro správní postupy v Evropské unii a nyní je to zveřejněno na internetu a bude to zveřejněno i v jiných jazykových mutacích. Takže v této chvíli bych se chtěl ale eh, obrátit na Polsko. Polsko může být eh, příkladem velmi dobře vyvinutých správních postupů a to z toho důvodu, že v roce 1929 jsme schválili eh, nařízení o správních postupů postupech a to bylo inspirováno e, Rakouskem. Nejsme jediná země, která se nechala inspirovat Rakouskem, to též platí pro Československo, Jugoslávii a později i e, pro Maďarsko. Takže i po mm, zhroucení nebo rozpadu e, monarchie právní vliv přetrvává. V roce 1960 jsme pak schválili kodex o správních postupech. To se týká pouze rozhodování, to znamená pouze jednotlivých případů. Pouze jednotlivé případy jsou regulovány plus petice jsou regulovány zákonem. Takže eh, justiční přeskum eh, smlouvy, tvorba pravidel, využívání veřejných informací jsou pokryty jinými zákony z této perspektivy eh, viděno se to stále ještě velmi eh, neliší od eh, rakouského zákona o obecné správě nebo ehm, obdobného německého zákona. Pokud jde o správní postupy v Unii. Víme dobře, že je velmi rozdrobené a v jednotlivých odvětvích platí eh, jiné správní postupy. Existují určité společné akty, například Charta základních práv anebo Evropský kodex dobrého správního chování. Pokud je o mezinárodní právo, které zde již bylo zmíněno, eh, tak bych chtěl zmínit, že Některé, eh, některá pravidla pocházejí z úmluv o lidských právech a také z oblasti investiční arbitráže, kde je nutno eh, kontrolovat, eh, zdali to nakládání bylo férové, spravedlivé a to souvisí i s se správními postupy, procedurálními postupy. Existují určitá práva, která jsou uznávána jinde jako standardy pro správní postupy. Začíná to právem eh, na vyslechnutí a ta další práva tam také uvádím ve výčtu, o nich stručně pohovořím, ale dovolte, abych se zmínil o jedné věci. Většina lidí se domnívá, že i když právo na vyslechnutí je všude uznáno, znamená to, že je použitelný ten týž standard, ale to neplatí. Ve skutečnosti každé z těchto práv se eh, chápe jinak v jiných zemích, eh, v jiných eh, místech. Někdy je to, to podléhá velmi úzkému ehm, výkladu, jindy zase širšímu. Ehm, podívejme se na to právo být vyslechnut. což je uznáno nebo zakotveno v chartě základních práv. Můžeme tomu rozumět velmi široce. E, to znamená, že někdo má právo hovořit se správním orgánem v průběhu celé záležitosti, celého procesu, anebo pouze, když je pozván na slyšení. Otázkou je, kdo e, má nárok na právo na vyslechnutí. Může to být adresát rozhodnutí, nebo to může být eh, druhá strana, která je nepříznivě dotčena rozhodnutím administrativního nebo správního orgánu, anebo to může být eh, každý, kdo je dotčen správním orgánem. V Polsku máme velmi široké chápání tohoto práva na vyslechnutí jako účast, účastníka řízení považujeme každého, koho se to rozhodnutí eh, dotkne. To znamená, ve tom standardním případě může být 10-20 účastníků. Napadá mě případ, kdy někdo, kdo žil asi kilometr od plánovaného stanoviště, byl uznán jako účastník řízení. Takže máme velmi široký výklad toho práva na vyslechnutí. Otázkou je také, co se skrývá za tímto právem, nejenom kdo je zmocněn. V našem systému účastník má stálý přístup k Eh, ke složce a může být také přítomen během provádění důkazů, během dotazování svědků, eh, během vyslýchání svědků a znalců. Platí pravidlo, že rozhodnutí může být vydáno administrativními orgány pouze poté, co účastník byl informován o provádění důkazů a má možnost se vyjádřit k získaným důkazům. V některých zemích to funguje opačně, že orgány zveřejní návrh rozhodnutí a účastník se k tomu může vyjádřit. Máme ještě několik dalších práv týkajících se nestrannosti například. Polsko má velmi jasné pravidlo, podle něhož pokud bylo rozhodnutí přijato orgánem anebo e, referentem, který by měl být diskvalifikován, pak e, musí být případ rozhodován od začátku. V každé zemi i v Evropské unii máme časové lhuty pro rozhodování o případech a pro vydání rozhodnutí. Polsko má poměrně krátké časové limity, a sice měsíc nebo v komplikovaných případech dva měsíce, ale jaké jsou důsledky porušení těchto časových lhůt? hrozí eh, kázeňské řízení pro eh, eh, správního referenta a v některých případech máme i takzvanou mlčen, mlčenlivé zmocnění. To znamená, že pokud není během před, předepsaného časového limitu vydáno rozhodnutí, ale to nefunguje ve všech případech, protože v mnoha případech potřebujete nikoli uplynutí času, ale jasný dokument nebo jasný, eh, jasné rozhodnutí o tom, že vám bylo něco uděleno nebo o něčem rozhodnuto. Máme také jasné právo přístupu ke složce, a to platí během eh, celého eh, řízení a je to velmi široké, protože každý, kdo je uznán za účastníka říčení, má právo eh, přístupu. Dále právo na o, informování o rozhodnutí, to znamená, každý účastník musí obdržet rozhodnutí a ve výsledku to znamená, že lze se i odvolat proti rozhodnutí u správního soudu. A to se také vztahuje na eh, právo obdržet eh, zdůvodnění, to je také součást eh, správního rozhodnutí, stejně tak jako poskytnutí informací o právních prostředcích. Jaké jsou výsledky velmi dobře vyvinutých správních postupů. První výsledek eh, nebylo nutno eh, novelizovat kodex správních postupů, ale pod vlivem Evropské unie bylo zapotřebí něco upravit, zavést elektronickou komunikaci, Takže ten kodex byl prakticky několikrát upraven, ale ne tak pod vlivem Evropské unie. Nicméně máme i odvětvově specifické e, postupy, to se týká například podnikatelů protimonopolního práva, uprchlíků, telekomunikací, združení podnikatelů a tak dále. Několik obecných pozorování. Existuje určitý konflikt mezi rychlou účinnou zprávou a zárukou eh, postupních práv. Výkon procedurálních nebo správních eh, práv eh, někdy vyžaduje čas nebo zpravidla. A někde je potřeba vést ty linii, musíme uspokojit eh, obě strany, respektive vyhovět oběma cílům. Pokud je o Polsko, tak eh, skutečně zajišťujeme dalekosáhlou ochranu účastníků na úkor eh, rychlé účinné zprávy. Eh, ve výsledku v některých případech, když se bere v potaz ještě soudní přeskum a vlastně postup soudy, tak to může trvat až pět let. A to znamená, že je velmi obtížné Eh, zrealizovat například stavební projekt rychle, zejména když se do věci zapojují i ekologické organizace a tak dále. Takže realizace rozsáhlého stavebního projektu si vyžaduje eh, zavedení zvláštních zákonů, které skutečně zavedeny byly, které omezují určitá privilegia těch účastníků. Týká se to výstavby dálnic, želez, pardon, letišť nebo telekomunikační infrastruktury. Máme devět takových zákonů, kde účinnost a rychlost byly považovány za nebo zhodnoceny jako eh, důležitější než záruka práv. Navzdory tomu, že máme dobře vyvinuté administrativní postupy, jsme eh, pro harmonizaci a také kodifikaci v rámci EU. Nejde pouze o zaručení práv, jde také o výkon práv a z tohoto ohledu je sjednocení správních postupů velmi důležité. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám, pane profesore. Poslední vystoupení nám přednese pan Jan Háden, generální tajemník eh, kanceláře Evropského ombudsmana. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád začal tím, že poděkuji výboru za to, že sorganizovali toto velice zajímavé slyšení. A také, že vám poděkuji za to, že jste mě pozvali, abych hovořil o Eh, tématu akt o administrativních nebo správních postupech podle článku 298. Článek 298 vlastně začal existovat již v době, kdy se pracovalo na Evropské ústavě, která tak nedobře skončila, ale postupně se i prakticky ve stejné podobě dostal do Lisabonské smlouvy. V prvním eh, odstavci se dočteme, že při eh, plnění svých úkolů instituce eh, orgány agentury Unie budou mít podporu v účinném a neza, v účinné a nezávislé evropské správě. Jak by to mohlo tedy vypadat v budoucích eh, nařízeních? Hodně se diskutovalo o tom, jaké jsou, jaká jsou omezení ehm, použití tohoto článku. Já bych uvedl eh, dvě úvodní poznámky. Za prvé je to otázka jazyka a historie článku 298, ukazující, že eh, se to týká mm, pouze zprávy na úrovni Evropské unie, nikoli zprávy na úrovni členských států. Za druhé, eh, jazyk i celková struktura smluv eh, ukazuje, že článek 298 eh, není míněn jako právní základ pro regulování vztahů mezi institucemi a jejich pracovníky. Tady vidíme klíčovou otázku otázku, co vlastně znamená článek eh, ve slovech otevřená, účinná, nezávislá zpráva. Všechny tyto tři aspekty popíšu. Popíšu je samostatně, ale já myslím, že zcela jasně se ukáže, že jsou navzájem propojené, navzájem se ovlivňují, podporují a dohromady všechny tři znamenají prostě dobrou zprávu. Otevřená zpráva je transparentní v tom smyslu, že veřejnost, jakákoliv osoba, která tím je přímo dotčena, Ehm, se může dozvědět, co zpráva vykonává, jak a jak to plánuje. Otevřená zpráva také dává příležitosti pro účast na správních procesech. Ehm, to je také záležitostí ehm, procesní férovosti vůči osobám, které budou přímo dotčeny. Účast také se většinou nazývá veřejnou účastí jestli jde o účast eh, přímo dočených osob nebo o účast eh, veřejnosti. V každém případě takováto účast znamená zlepšení kvality výsledků zprávy. Loni v rámci eh, programu Smart and Better Regulation v zprávě ve Stojberově se doporučuje eh, veřejná konzultace předtím, než je schválen nějaký legislativní návrh ze strany komise, aby bylo možné zlepšit kvalitu takových návrhů. Některé instituce a agentury Evropské unie již eh, zahrnují veřejnou účast do svých postupů vytváření politiky. Mohlo bych eh, hovořit o Evropské investiční bance jako příkladu dobrého eh, postupu, dobré praxe. Eh, tak po EIB byla například konzultována při vypracování návrhu přepracování politiky transparentnosti. A bylo rozhodnuto, že tyto změny jsou tak důležité, že by ještě mělo být druhé kolo veřejné konzultace než bude předložena definitivní verze správní radě banky. Evropská komise také velice široce konzultuje, také před zhruba desetiletím vydala vzdělení, které obsahuje hlavní principy a minimální standardy pro konzultaci. Loni proběhla veřejná konzultace o pokynech pro konzultaci partnerů Reakcí ombudsmana byla odpověď, která obsahovala některé náměty základních principů pro veřejnou konsultaci, které by takto mohly být jasně začleněny do zákona o správních postupech. A konečně eh, je to také obecnější eh, záležitost. Zákon, který eh, podporuje otevřenou zprávu, by měl zajišťovat jak, jednot, jak práva jednotlivců, tak i Eh, zajistit eh, účinnost takovýchto postupů ve zájmu celé veřejnosti. Tím se dostávám k druhé charakteristice, tak jak je charakterizována v článku 298, a to je účinnost. Účinná zpráva minimalizuje plítvání a využívá zdroje optimálním způsobem. Není ovšem eh, důvod Domnívat se, že pojem účinný v článku 298 se omezuje pouze na tyto záležitosti, jakkoliv jsou důležité. Například eh, zachovávání eh, náležitých záznamů eh, jako důležitý aspekt a správní účinnosti je důležitým předpokladem pro transparentnost. Dále také můžeme hovořit o vnějším dopadu a správní činnosti, včetně správního eh, definování pravidel či správní přípravy legislativní návrhu komise. Podobně jako v případě konzultace, komise vytvořila eh, správní opatření, která se snaží stanovit takováto eh, pravidla. Jsou to ustanovení, která se nazývají posouzení dopadu. Podle článku 298 by e, nařízení mělo vždy obsahovat určitý rámec principů, obsahujících také posouzení dopadu. A abych uzavřel tento bod o účinné zprávě, uvedu ještě jednu věc ze Stojbrovy skupiny. Doporučení 9 závěrečné zprávy e, doporučuje vytvoření celoevropských kontaktních míst pro předkládání stížností návrhů. Podle mé na snížení ehm, administrativní zátěže. Podle mého názoru tohoto cíle lze dosáhnout ehm, tak, že se stanoví krátké ehm, ustanovení Eh, které bude eh, vyžadovat, aby komise odpověděla na odůvodněné dotazy ze strany veřejnosti eh, na úpravu či stažení některých předpisů. To by byl velice dobrý nástroj pro podporování účinné zprávy. Článek 298 ještě hovoří o nezávislosti evropské zprávy. Na první pohled není zcela jasné, co se tím myslí. V jiných partiích smlouva hovoří o nezávislých institucích či orgánech, jako například centrálních bankách, a to jak na úrovni EU či na úrovni národní. Ale zpráva jako taková není samostatnou institucí EU. Další ustanovení ve smlouvě také hovoří o nezávislosti některých konkrétních úřadů. Podle mého názoru nezávislý článku 298 vyjadřuje stejnou základní myšlenku jako první princip ombudsmana pro veřejnou službu. To znamená, že instituce Unie existují proto, aby byly aby sloužily zájmům Unie i občanů. Správní činnost by měla být organizována a prováděna takovým způsobem, aby podporovala tento cíl. například expertní skupiny komise. Je pravda, že expertní skupiny jsou skupiny expertů, nikoli debatní kroužky. Je také pravda, že je na komisi, aby posoudila, jaké externí experty potřebuje pro mm, naplnění svých funkcí. Nicméně racionalita není totež co technokracie. Eh, při spochybňování eh, či ověřování expertíz nedochází k ničemu neracionálnímu. Legitimní otázky lze klást na rámec pravidel, postupů, které eh, ovlivňují činnost těchto expertních skupin. A ombudsman také vede vlastní iniciativní šetření na toto téma. Nezávislost zprávy EU prostřednictvím příslušných ustanovení eh, se netýkají pouze expertních skupin, ale také etických otázek, jako je například z řešení konfliktu zájmů a eh, také podmínky pro setkání s lobbysty. Na závěr bych se chtěl stručně eh, zmínit o jedné základní otázce. Potřebuje EU legislativu o správních postupech? Existuje už určitý orgán eh, v této věci, a to pro různé oblasti mm, regulace, tak jak to vytvářejí judikáty soudu. Nebo je tady princip, o kterém hovořil pan Goldman, kdy jde například právě o ty judikáty Dále některé klíčové oblasti, o kterých jsem se zmínil, eh, jako například konzultace, posouzení dopadu, veřejná účast, eh, správné aplikování eh, zákonů EU. To všechno již vytváří určitý rámec právně závazných rozhodnutí. Mohlo by se namítnout, že je tady zapotřebí mít legislativu, aby se jasně prokázalo, že tady jsou specifické konkrétní e, ještě nedostatky v současné situaci a také e, by tady bylo možné navrhnout některé e, správní reformy. Já bych na to uvedl tři poznámky. Za prvé, to smlouva žádá legislativu o otevřené, účinné a nezávislé zprávě a používá mandatorní jazyk. Za druhé, podle článku 298 přijímání legislativních aktů dává Evropskému parlamentu i radě, stejně jako ostatně i komisi, příležitost přeskoumat celkovou konzistentnost existujícího souboru ustanovení. A za třetí, v neposlední řadě, je bod, který vyplývá z druhého bodu. Zpráva EU často nespravedlivě a nesprávně je karikaturována jako jakési monstrum, které e, sídlí v Bruselu schválením legislativy podle článku 298 parlament i rada by dokázali eh, svůj eh, závazek eh, přispět k vytvoření otevřené, účinné a nezávislé evropské zprávy a tím pádem zlepšit legitimitu Evropské unie v očích občanů. Děkuji vám. Thank you, Secretary General. Now it is... Děkuji vám, pane generální tajemníku. A nyní je čas na dotazy a odpovědi. Naši poslanci mohou klást dotazy přednášejícím. Předpokládám, že se stále účastní i profesor Stewart v New Yorku, takže můžete adresovat případně otázky jemu. Vizuálně se mi nezdá, že by byl přítomen, ale uvidíme. Takže napřed eh, všechny, eh, může, eh, dáme dohromady všechny otázky a potom budou následovat odpovědi. Pan Kester. Ähm, bezüglich äh, TTIP und zwar bezogen auf die... Mám otázku, která se týká TTIPu. Pokud jsem tu diskusi o TTIP pochopil správně, tak mimo jiné jde o to, že má vzniknout orgán v rámci regulatorní spolupráce mezi USA a Evropou, kde se bude navzájem prověřovat. Promiňte, pane Kessler, máme problém s příjmem.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 It, yes, there is a problem with. In- uh, let us wait for a minute. Uh, the the link is going to be reestablished. Počkejme na chvíli, až bude obnoveno spojení.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 Eh, řečníci odpovědí zase souhrně na všechny otázky. Takže pan Kest má otázku. Frage bezieht sich auf TTIP und das äh, damit wohl vorgesehene regulatorische Kooperationsgremium. Danach soll es äh, ja. Takže má vzniknout onen regulační orgán, respektive Záměry zákonů v USA a v EU mají být prověřovány tímto regulačním orgánem, zda případně nepředstavují obchodní překážky v rámci obchodování mezi USA a Evropskou unii. Do jaké míry je to slučitelné s právními zásadami a netkví v tom nebezpečí, že demokracie by se stala jakýmsi přívěskem trhu? Neexistuje nebezpečí, že se budeme eh, pohybovat směrem k tržně konformní demokracii, to znamená, že v centru pozornosti nebude stát demokracie, ale pouze volný obchod, což po mém soudu je úzkost eh, vyvolávající a zneklidňující vývoj i eh, v poměrech eh, právního státu a demokracie, pokud jde o USA a EU. Děkuji. Děkuji vám. Další otázky? Mrs. Hautala. Paní Hautala, děkuji vám. Stále ještě mám několik minut abych učinila poznámky k celému slyšení. Dovolte, abych se zeptala paní Mendes na onen mechanismus, jenž pan Stewart popsal a který může být nejlepším způsobem koordinace regulatorních eh, otázek ve vztahu USA-EU, e pokud eh, dojde k uzavření eh, transatlantické dohody o investicích a partnerství. Bude to vlastně koordinační mechanismus na vysoké úrovni s tím, že to bude muset existovat i na nižších správních úrovních. Klíčové bylo i to, že by měla proběhnout jednání předem. Paní Mendes, počítáte s tím, že by mohl takovýto mechanismus vzniknout a bude to mít nějaké výhody ve srovnání s tím, co máme Eh, k dispozici nyní mezi USA a EU v tomto ohledu? Další otázky? Zdá se, že nikoliv. Takže přeje si začít paní Mendes s odpovědí? Ano. Eh, ne, ne, nevím, jaký je detailní návrh Eh, který má pan profesor Stewart, ale z toho, co říkal prezentace byla by to alternativa k tomu, co teď eh, je obsaženo v návrhu Evropské unie eh, vytvořit tedy jakýsi regulační korporativní orgán. Jsou, je zde pár důvodů k obavám. A to se týká také té předchozí otázce, to znamená eh, k otázce na mandát, který to regulační orgán by měl. Určitě jsou určité návrhy, aby ho tvořili zástupci komise, sektoru obecně, eh, dále eh, kanceláře OIRO a kanceláře americké. Tento orgán bude monitorovat procedurální povinnosti definované v TTIPu. A je zásadní, pro obě strany, aby uvážili složení tohoto orgánu a zda tento orgán mají tvořit pouze vysoce své postavení nebo politici na vysoké úrovni a zda by tam neměly být takzvané liaison skupiny s parlamentními orgány. To je věc, která se musí vzít v úvahu v souvislosti s dopadem, který TTIP bude mít. Takže Eh, myslím si, že ty návrhy profesora Stewarta eh, mají značné výhody, ale je třeba se zaměřit také na složení, na strukturu této institucionální eh, platformy a taky na propojení rozhodování na této platformě a mezi Eh, postupy rozhodování v Evropské unii a ve Spojených státech. Doufám, že jsem tím odpověděla na vaši otázku. Ano, je logické, abychom eh, nyní požádali pana profesora Stewarta, aby se vyjádřil. Ah, ah, ah, Takže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 Uh, I'm told that the problem, professor, is... Bylo mi řečeno, pane profesore, že problém je v tom, že je tolik parazitních zvuků eh, při přenosu eh, vašeho hlasu z Ameriky, že to není možné tlumočit. Clearly. So the uh, an illustrative experience in the U.S. with regulatory negotiation is the reform tak eh, zkušenost, eh, jak kterou máme, je rozhodnutí eh, o regulaci benzínu, protože bylo rozhodnuto udělat změnu tohoto pravidla, aby to umožnilo nejenom efektivnější užití benzínu, ale aby to pomohlo i životnímu prostředí. Takže E, to prošlo všemi skupinami a e, podařilo se to k vzájem, ten proces byl plynulý ke vzájemnému uspokojení a otázka je, zda půjde e, transponovat stejný postup na transatlantické partnerství, protože jsou na obou stranách rozdílné Eh, praxe a rozdílné systémy, protože, jak říkala profesorka Mendes, o něčem se dá jednat. Jsou určité procesy, které už fungují a jsou určité procesy, do kterých, eh, pomocí kterých se dají mezinárodní standardy začlenit do vnitrostátní legislativy. A jsem přesvědčen, že, ten, že dialog v rámci jednání TTIP bude velmi důležitý. No. Děkuji vám. A nyní žádám e, tři zbývající hosty, aby se vyjádřili. Pan profesor Goldman. Thank you. Can I speak in German? Děkuji, mohu pohovořit v Němčině, ano. Já bych chtěl odpovědět na otázku pana Köstra. Pane Köstře, v zásadě sdílím vaše pochybnosti zcela panuje zde nebezpečí, že demokraticky neodpovědné grémium najednou získá značnou politickou moc a bude ji vykonávat. Ovšem, existuje i několik dobrých zpráv, anebo alespoň určitá útěcha. Útěcha číslo jedna zní, že takovéto orgány již existují a proto existují již i standardy. Profesor Stuart, moje kolegyně, eh, profesorka Mendes a také eh, Institut Maxe Plancka v Heidelbergu již asi 10 let pracuji na vývoji standardů pro transparentnost, participaci a to, čemu říkáme accountability neboli odpovědnost aby ty globální grémia nebo orgány byly trochu lepší. Nebudou eh, nikdy tak dobré jako parlament, ale alespoň o něco lepší, než jsou nyní. A druhá dobrá zpráva je ta, že častá alternativa eh, k takovýmto technokratickým orgánům eh, spočívá v soukromé regulaci. To znamená, je zde tendence přenášet tu regulatorní činnost na soukromé instituce nebo subjekty, ale to by bylo ještě horší. To znamená pro parlament, že je nutno toto velmi pečlivě zvážit a alespoň určité problémy, které se zde rýsují, trochu zmírnit. Děkuji. Uh, thank you, uh, Děkuji. Pane profesore Věřbovský, máte slovo. Já sdílím to, co jste řekl. Obecné vnímání regulace eh, v USA je je značné. Já eh, se eh, pohybuji v oblasti bezpečnosti a téměř celá legislativa v oblasti regulace je dílem amerických agentur. Myslím, že to se může velmi vzdálit od systému Evropské unie, parlamentu a tak dále při vědomí politické reality USA existují velmi těsná spojení mezi agenturami, kongresem a tak dále. A v případě e, transatlantické smlouvy by ta spojení byla ještě těsnější, takže rozumím tomu. Děkuji a nyní generální tajemník Harden. Děkuji, pane předsedo. Zapojení ombudsmana do TTIP bylo omezeno na otázky transparentnosti v rámci vyjednávání. Takže ona nevstupovala do podstaty věci. E, takže odpověděl bych pouze za sebe, osobně a nikoli jménem e, ombudsmana nebo instituce. Souhlasím s profesorem Goldmanem, že existuje zkušenost Eh, takzvaného globálního správního práva v mnoha oblastech, což naznačuje, že to není nic nového nebo eh, jedinečného pro TTIP. Je zde určitá snaha o sladění demokratických požadavek a požadavků transparentnosti s globálními vyjednáváními, mezinárodními vyjednáváními. Ale řekl bych také, a to je také osobní douška, že máme příklad v zkušenosti ombudsmana, kdy v zcela jiné oblasti, totiž v oblasti vyjednávání o transferu nebo předávání dat eh, v rámci potírání terorismu, ty dohody vyjednané komisi, komisí zapomněli na to, že existují i určité kontroly na Evropské unii. To je moje interpretace eh, věci. Zapomenulo se zde eh, na roli ombudsmana, parlamentu, komise a tak dále. Musíme zajistit, aby se to už nikdy nestalo. Vy v parlamentu musíte zajistit, aby se to nikdy neopakovalo. A za druhé, nejsou to ideální podmínky, v nichž vyjednáváme o regulačních nebo regulatorních postupech, když postupujeme vlastně pouze krůček za krůčkem v rámci EU, jelikož chybí tady eh, celkový regulační rámec pokud by existoval, tak transparentnost a také odpovědnost za výsledek eh, vyjednávání by byl zcela jasnější pro každého. Děkuji. Děkuji a nyní bych ještě požádala paní zpravodajku Hautalu za eh, závěrečné poznámky. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že se nám dostalo značného obohacení e, díky různým pohledům, e, zejména díky pohledu spoza Atlantiku. Děkuji panu profesoru Stuartovi srdečně za jeho čas. Ta e, reformulace benzínu byla vlastně zpráva, která byla na mě před eh, lety. Měli jsme také dialog eh, mezi členy Evropského parlamentu a kongresu a poučení z toho bylo i tak, eh, takové, že Evropská unie byla lépe zařízena na změnu svých standardů než Spojené státy, co by federální útvar. A Evropská unie přijala víceméně kalifornské standardy o kvalitě což, bylo, což byly nejpřísnější standardy eh, pro kvalitu pohonných hmot. A tady se hrála roli i eh, hrál roli i Evropský parlament, pokud jde o zlepšení čistoty ovzduší a kvality pohonných hmot. Teprve později ale začala, začaly tyto standardy platit na federální úrovni v USA. To znamená, v rámci našich vazeb s USA musíme pochopit naši odliš, odlišnou povahu našich eh, institucí. Nemyslím si, že v rámci vyjednávání TTIP to bylo všem vždy jasné. Takže děkuji za tento příklad. Určitě to ukazuje, že ty problémy nejsou technické, ale velmi politické. Jde o zdraví lidí, samozřejmě i o modernizaci průmyslu. A musíme pochopit, že skutečně potřebujeme mít odpovědné mechanizmy abychom eh, vyřešili tyto otázky napříč Atlantikem. Vyslechli jsme i řadu povzbuzujících slov, například z úst pana profesora Goldmana, že přijetím a implementací vašich pěti právních principů eh, v rámci správních postupů může i Evropská unie být inspirující a může pozvednout úroveň mezinárodních standardů. To je velmi povzbuzující zpráva pro nás a určitě si to doplním do svého seznamu pro jednání s Evropskou komisí, kde přetrvává ještě určitá skepse, pokud jde o zavedení správních postupů podle článku 298 smlouvy. Takovýto zákon o sjednocených správních postupech by byl dobrý nejenom pro legitimitu a odpovědnost Evropské unie a její zprávy, ale také by to eh, mělo pravděpodobně blahodárný vliv na mezinárodní úrovni. A o tom jsme ještě nediskutovali dostatečně. Takže děkuji za tuto prezentaci. Také bych ještě chtěla zmínit skutečnost, že se opravdu musíme tomto výboru a v tomto parlamentu podrobněji zaměřit na to, jak probíhající diskuse o hodnocení dopadu a konzultace o e, snížení e, administrativní zátěže a tak dále by mohla vyústit ve vyšší úroveň transparentnosti konzultací. Nemyslím si, že Eh, výsledky, dosavadní výsledky skupiny 100 byly eh, zvlášť slibné. Měli bychom uvažovat o tom, jak zjednodušit legislativu a zlepšit kvalitu eh, legislativy hodnocením dopadu a konzultacemi. Myslím, že jsme velmi vzdáleni od uspokojivého výsledku. Jsem ráda, že Jan Harden hovořil o osvědčené praxi v tomto, této oblasti konzultací o transparentnosti. Vy jste eh, se zmínil Evropské investiční bance. Podíváme se určitě na eh, postupy, které oni uplatňovali při obnově svých pravidel o transparentnosti. A za, nakonec, myslím, je důležité, abychom dobře chápali tomu, co náš pan polský host, pan eh, profesor hovořil, že neexistuje jednotné vnímání správního postupu napříč EU a děkujeme také za příklady eh, o vývoji polské zprávy já osobně bych se mohla zmínit o tom, že Finsko bylo součástí švédské říše až do roku 1809 a díky tomuto dědictví, které Finsko získalo, poté co bylo přivtěleno do eh, ruské říše v roce 1809, byla skutečně, eh, bylo skutečně správní právo naší nejlepší obranou proti autokracii a e, carskému Rusku. Vidím, že pan Zvěvka, náš polský koordinátor, se usmívá. Takže my jsme skutečně bojovali se zákonem v ruce. Může to, to, může to vidět i na historických e, kresbách, kdy e, Finsko třímá v rukou zákon, jimž se brání proti různým vetřelcům nebo nebezpečím. Takže podal jste nám velmi dobrý výčet důvodů, proč bychom my jako parlament měli zahájit další práce na správním právu. Skutečně smlouva volá po takovéto zprávě a tady eh, opakuji vaše slova. Někdy je to vnímáno i komisí jako něco, co mm, mm, nepřinese přidanou hodnotu, ale ano, smlouva potom volá doslova a také e, konzistentnost správních postupů si to vynucují a nakonec i legitimita Evropské unie jako taková si to e, vyžaduje. To, se také, to, zazně, to také zaznělo v některých prezentacích. Evropská unie nyní je v procesu vyjednávání e, do smlouvy TTIP z USA a musíme proto také lépe pochopit, že potřebujeme lepší standard administrativních postupů pro um, řízení takovýchto mezinárodních e, jednání. Takže je to také určitá zkušenost uh, učení za pochodu. A mnohé členské země možná jsou zneklidněné oprávněně, že přijdou o určitou část své národní legitimity a proto bychom měli i vyhovět volání pana profesora Stewarda pro, po prohloubeném dialogu. Pane profesore Stewarde, ještě jednou děkuji za eh, vaši spolupráci a budu doufat, že budeme pokračovat v tomto dialogu. Eh, dva vaši studenti byli ostatně členy týmu, kteří připravovali Mm, i řadu evropských, evropských norem. Určitě budeme v této zprávě pokra- práci pokračovat. Uh, Rád bych poděkoval všem řečníkům zde v sále i v zámoří za příspěvky. Děkuji vám, že jste přišli do Evropského parlamentu, ať fyzicky nebo virtuálně. Děkuji vám za příspěvky ještě jednou. continue with point. Eh, budeme pokračovat eh, bodem 25. Eh, prezentace ze strany Margot Frelingerové z Evropského patentového úřadu a sice o aktuálním stavu jednání o patentovém balíčku. Paní Frelingerová, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové a členky výboru. Byla jsem pozvána, abych prezentovala současný stav jednání o patentovém balíčku EU. Abych vysvětlila, eh, jak vypadá současný stav. Omlouvám se, madam. Já bych poprosila tady pány, aby, poprosil bych tady pány, aby nehovořili. Madame, please continue. Prosím, pokračujte. Ano, děkuji. Takže přišla jsem proto, abych vysvětlila stav um, implementace eh, patentu EU. Musíme začít tím, že se zaprvé podíváme na právní rámec eh, pro evropský patent, za druhé, že se podíváme na koncepci eh, evropského patentu a za třetí na zvláštní způsoby implementace, se kterými se počítá v evropské legislativě. Začnu legislativním rámcem. Evropský patent byl vytvořen eh, dvěma nařízeními EU, které byly schváleny v prosinci 2012. Jde o to, že se vytváří Eh, jednotná ochrana a jednotný účinek eh, patentu. Obě nařízení byla schválena eh, takzvané posílené spolupráci. Posílená spolupráce byla zvolena jako opatření v poslední instanci, kdy bylo jasné, že požadovaná Eh, jednomyslnost v radě by nemusela být dosažena. 25 členských států v současné době se podílí na této posílené spolupráci. Neúčastní se Itálie, Španělsko, eh, které se zdržely z eh, jazykových důvodů, a také Chorvatsko, které vstoupilo do EU až po schválení tohoto nařízení. Španělsko navíc se obrátilo na Evropský soudní dvůr eh, v případě obou těchto nařízení. A generální advokát v listopadu loňského roku doporučil ehm, zamítnout obě žaloby. Ale eh, rozsudek, definitivní rozsudek ještě nebyl vynesen a očekává se v nejbližších měsících. Tato nařízení již vstoupila v platnost nicméně nejsou ještě aplikována. Budou aplikována až společně se vstupem v platnost dohody o jednotném patentovém soudu. Dohoda o jednotném patentovém soudu je mezivládní mezinárodní dohodou která vytváří specializovaný soud eh, pro všech 25 členských států, které se účastní posílené spolupráce. Uplatnění obou nařízení tedy závisí na vstupu v platnost dohody o jednotném patentovém soudu. Ze strany Evropského parlamentu byl jasně formulován tento požadavek, protože parlament se obával, že bez jednotného patentového soudu by bylo problematické jednotně uplatňovat evropský patent a bylo by tady také riziko, že národní e, soudy e, v členských státech, které nemají e, prakticky žádnou zkušenost, by mohly spochybnit jednotné patenty eh, platící pro území těch 25 eh, členských států a tím by vznikla velká nejistota pro uživatele. Dohoda o jednotném patentovém soudu sama o sobě vyžaduje 13 ratifikací, aby bylo vstoupilo eh, v platnost. Šest členských států již ratifikovalo dohadu a očekávají se další ratifikace. To znamená, že Požadované ratifikace by mohly být eh, naplněny eh, koncem tohoto roku či začátkem příštího roku. A první eh, takové evropské patenty by mohly vlastně začátkem příštího roku nejdříve, ale pravděpodobně až v polovině příštího roku mohly začít platit. A teď se dostávám ke koncepci jednotného patentu, což je Eh, možná trošku složité a nestatné k pochopení. Plný název zní Evropský eh, patent s jednotným účinkem. Eh, to je jiná věc než evropská obchodní značka. Je to evropský patent, který byl přiznán Evropským patentovým úřadem podle pravidel a podle nařízení um, patentové úmluvy. Poté, co je patent uh, přiznán, pak uh, začínají um, být používány obě, Evrop, obě nařízení. Evropský patentový úřad má možnost v, v, jak si rozhodnout o jednotném účinku tohoto patentu. A pak dojde k registraci tohoto účinku. To znamená, že současné postupy národního uplatnění patentů v různých členských státech budou nahrazeny jedním jediným postupem uznání patentu ze strany Evropského patentového úřadu. Již nyní existující eh, každoroční poplatek bude nahrazen jedním jednoročním poplatkem pro Evropský patentový úřad a nikoli již pro každý patentový úřad členském státu. Požadavky na překlady v členských státech nebudou platit pouze během přechodného období maximálně 12 let bude jeden překlad do jednoho evropského jazyka, který bude muset být předložen Evropskému patentovému úřadu. Důležité ovšem je také chápat, že tento evropský patent s jednotným účinkem nenahradí eh, v úplném měřítku národní potvrzení to bude vlastně další možnost pro majitele patentů. Majitelé patentů budou mít stále na vybranou, budou-li si to přát, budou moci si nechat potvrdit své patenty na národní úrovni, ať už k tomu mají jakýkoliv důvod. E, tedy ten jednotný patent vlastně vytváří ještě další možnost pro majitele patentů, ale nenahrazuje plně klasický Eh, patent. Důvod pro tuto na první pohled složitou konstrukci evropského patentu s jednotným účinkem je vícečetný, ale hlavní důvod byl v tom, že evropský Zákonodárce chtěl vycházet z již existujícího systému eh, patentové úmluvy a postupu uznávání patentů ze strany patentového úřadu a eh, také uznává rámec Evropské úmluvy. Konstrukce evropského patentu s jednotným účinkem má také důsledky pro způsob, jakým se bude v praxi patent provádět. Administrativní zpracování evropského patentu s jednotným účinkem je svěřeno Evropskému patentovému úřadu. V tomto úkolu ovšem Evropský patentový úřad není autonomní, je pod dohledem účastnického členského státu. V tomto smyslu vzniká výbor, správní rada je řídící orgán Evropského patentového úřadu a zvláštní výbor, vybraný výbor, se skládá ze zástupců členského státu i Evropské komise jakožto pozorovatele. Tento výbor nemá pouze za úkol eh, monitorovat eh, Evropský patentový úřad, ale má také za úkol schvalovat sekundární eh, regulaci, která je stále ještě zapotřebí i v případě eh, uplatnění jednotného patentu. Sekundární regulace je prováděcí eh, regulace a to již bylo finalizováno příslušným výborem. Máme zapotřebí ještě, nebo potřebujeme ještě eh, nařízení o poplatku. To bude úkolem, který eh, má nyní naplnit eh, tento Select Committee, tento výbor. To bude možná dosti obtížné. Článek 12 Nařízení EU vyjmenovává řadu kritérií, které je třeba zvážit při stanovení výše poplatku. Mezi těmito kritérii je velikost trhu, e, částka, průměrná částka placená jakožto každoroční příspěvek za e, patenty obecně, ale také se bere v úvahu situace zvláštních entit, jako jsou univerzity nebo výzkumné ústavy a podobně. Na druhé straně nařízení EU také stanovuje, že obnovovací prostředek by jakožto příspěvek, který bude placen E, pro EPO musí být dostatečně vysoký, aby zajistil vyvážený rozpočet EPO. To je stanoveno v samotném nařízení. To je důležité, protože v současné době EPO dostává 50 e, obnovovacích prostředků, které jsou vybírány v členských státech. To je velice důležitá součást rozpočtu z EPO. Je to zhruba třetina rozpočtu EPO. Eh, e A eh, vlastně to křížovým způsobem dotuje náklady eh, postupů před grantové úrovně. Jestliže příjem z obnovovacího prostředku bude příliš nízké, pak to znamená, že bude nutné ještě vybírat také procesní eh, poplatek. To také uznává evropský zákonodárce. A to mu se chce evropský zákonodárce vyhnout. Z toho všeho vyplývá, abych to schnula v kostce, že poplatek musí být dostatečně nízký na to, aby byl jednotný patent eh, zajímavý pro uživatele, ale nemůže být příliš nízký, eh, protože by tady nebyla finanční rovnováha eh, v příjmech EPO. EPO vede intenzivní konzultace s uživateli EPO. Uživatelé stále říkají, že nechtějí platit e, více za jednotný patent, než to, co už platí dnes za klasický patent, e, který e, si uplatňují v řadě členských států. Tady EPO vypracovalo statistiky pro uživatele, ale také pro členské státy. A tyto statistiky ukazují, že počet zemí, ve kterých se potvrzují evropské patenty, se neustále snižuje. V průměru evropský patent je potvrzován jen ve čtyřech členských státech z těch 20 pěti účastnických států, které se podílejí na této posílené spolupráci. 65 všech evropských patentů se potvrzuje jen ve třech členských státech EU, či dokonce v menším počtu. Z toho vyplývá, že užitelé namítají, že nejsou připraveni zvolit ten patent s jednotným účinkem, Pakliže by poplatek byl vyšší než to, co platí v současné době za obnovení patentů v těch třech nebo čtyřech členských státech, eh, každá částka, která by byla vyšší než ekvivalent ehm, potvrzení patentu ve třech nebo čtyřech eh, členských státech, by znamenalo, že by ehm, to bylo nepřitažlivé pro uživatele. Příliš eh, nízký poplatek eh, bude znamenat malé příjmy pro EPO, ale také pro samotné členské státy. Aby se umožnilo eh, členským státům o celé věci diskutovat, proto EPO vytváří soubor finančních údajů i tak výhledy finančního vývoje Eh, v situaci, kdy by částka za poplatek byla různě vysoká. A také uvádí, co by bylo dobré pro rovnováhu v EPO. Je tady 48 různých simulací případů, to se projednávalo během pěti zasedání Select Committee. Úroveň poplatku, který by odpovídal eh, obnovovacímu poplatku ve třech eh, či čtyřech členských státech, to by znamenalo dost velké ztráty pro EPO. Úroveň poplatku odpovídající zhruba čtyřem až pěti členským státům, to by mohlo být přijatelné. Další otázka, která se intenzivně diskutuje v Select Committee, ale také v konzultacích uživatelů, je otázka, zda by tady měla být zvláštní sleva na poplatku pro určité eh, partnery, jako malé a střední podniky, univerzity nebo výzkumné ústavy. V této věci Názory členských států i na eh, názory uživatelů celkem jdou stejným směrem. Členské státy i eh, uživatelské, eh, uživatelská združení nejsou pro takovéto slevy. A uživatelská združení říkají, že je důležité mít jednotně stanovený poplatek, který bude dostatečně nízký, aby byl atraktivní pro všechny typy držitelů patentů. A členské státy si zase kladou otázku možnosti kontroly a také e, to, že tady nejsou opatření na zabránění zneužívání takového, takové slevy. EPO e, se nyní připravuje na předložení konkrétního návrhu na výši poplatku a e, snaží se dosáhnout vyváženosti mezi všemi těmito zvláštními parametry, které e, vlastně tak trošku e, stojí proti sobě. Záměrem je předložit návrhy do Select Committee na první diskusi koncem března. A cílem je, aby výše poplatku byla schválena v červnu. Myslíme si, že je důležité, aby byla výše poplatku schválena dostatečně včas, aby si podniky mohly věci naplánovat dlouho dopředu a udělat si rozpočtové propočty. Diskuse mezi členskými státy bude určitě velmi obtížná, ale věříme, že bude dostatečná politická vůle mezi členskými státy, aby se dohodli na výši poplatku, který zajistí, že jednotný patent pro členy, který už čeká tak velmi dlouho, bude úspěchem. Děkuji vám za pozornost. Very much, madam. Děkuji vám. Mají eh, poslanci nějaké dotazy? Pan Zvězka? Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji paní Frölinga za podrobné a jasné zobrazení toho, co souvisí s jedním z největších úspěchů parlamentu a rady. A co se s ním stane? Moje otázka se vztahuje na velmi důležitý aspekt. Jde o organizaci patentových soudů, soudnictví. Jaká je situace v této chvíli? Otázka regionálních soudů byla již rozhodnuta, či je dále na programu dne? Pan Le Breton, prosím. Ano, děkuji. Já mám dvě otázky na paní Frelingovou. Především si kladu otázku, zda je tady opravdu tak velké očekávání ze strany členských států eh, vůči tomuto eh, patentu. Jsou tady přece i určité zdráhání či obavy. Je tady skutečně politická vůle? Druhá otázka. Eh, to váhání a zdráhání, které já zaznamenávám, nevyplývá to z jiných důvodů než finančních důvodů? Zda to nakonec nevyplývá z obavy, že se spochybní národní patenty? Eh, říkáte, že eh, nový patent bude spolu existovat s národními patenty, ale eh, ten jednotný patent možná bude trošku v rozporu s francouzským patentem například. I guess the, the commission doesn't want to Komise předpokládám se nechce na nic ptát, tak napřed eh, odpověď a potom dám slovo komisi. Paní Fredinger, můžete prosím odpovědět na otázky? Ano, děkuji vám. Zcela správná je otázka, co se eh, děje, pokud jde o jednotný eh, patentový eh, soud, protože eh, nebudeme mít žádný jednotný patent bez jednotného patentového soudu. Pro přípravný výbor má na starosti implementaci Uni jednotného patentového soudu. To forum je velmi aktivní a můžeme potvrdit, že práce opravdu pokračuje v řadě eh, podskupin z hlediska rámce, z hlediska postupů jednotného patentového soudu, pokud jde například o eh, lidské zdroje, eh, odměny pro soudce, regulace týkající se personálu, ve finanční skupině se to projednává. Projednává se tam první rozpočet jednotného patentového eh, soudu. Ale eh, navrhujeme eh, předsedy, před, před, můžeme pozvat předsedu přípravného výboru, aby poskytnul podrobnější informace. A pokud jde o regionální rozdělení nebo divize, tak schválená byla jedna regionální divize, e, ta by byla pro Švédsko a tři pobaltské státy. Dále pokračují jednání mezi Českou a, Českou a Slovenskou republikou o československé divizi a dále Maďarsko, Slovinsko a pokud víme, eh, taky Chorvatsko, i když Chorvatsko ještě nepodepsalo dohodu o jednotném patentu. Každopádně můžeme potvrdit, že spíš jsou státy ochotny vytvořit lokální divize a v regionální divize a předpokládá se, že toto se uzavře během tohoto roku. A pokud jde o tu otázku pana Lebretona o vztahu mezi národními patenty a evropskými patenty a evropskými patenty s jednotným efektem nebo s unii, celounijním eh, dopadem. Evropský eh, patent neexistuje jenom vedle klasického eh, evropského patentu, ale existuje i zároveň s národními patenty. A domníváme se, že bude mít důležit, velký dopad na řadu národních eh, přihlášek. Společnosti totiž eh, mají eh, různé strategie zapisování. Některé udělají zprávu velmi rychle a, nebo dě, eh, a, a, udělají patent nebo jdou národní cestou, která je rychlejší a bývá taky levnější než evropská cesta. Takže vidíme, že ta koexistence evropského patentu včetně evropských patentů s jednotným e, efektem a e, národních patentů zůstane zachována. Děkuji a nyní bych rád dal slovo komisi. Děkuji vám. E, děkuji vám za aktualizaci přípravných pra, o aktuální informaci o přípravných pracech ten eh, trvalo dlouho, nebo trvá dlouho schválení tohoto balíčku a doufáme, že nebude trvat stejně dlouho jeho implementace, i když je to velmi komplikovaná věc, protože je to inovativní nástroj a to je zcela zásadní věc pro Junckerovu komisi. A současná fragmentace patentů je velmi drahá a velmi Eh, brzdí inovativní společnosti a právě proto potřebujeme eh, vytvořit politický impuls, řekněme, eh, proto, aby implementační proces dobře skončil. A jde o ratifikaci v dalších sedmi členských státech a počítáme s vámi, protože vy své členské státy nejlépe znáte, eh, můžete použít eh, argumenty. Naše komisařka Jankovská se velmi angažuje v této věci a jde o schopnost našich společností transformovat myšlenky v inovace, které jsou důležité pro trh. A nehledě k tomu, že otázka nákladů eh, pro jednotný trh je taky velmi důležitá. Domníváme se, že to je zcela klíčové pro eh, nebo je zcela klíčové pro to, aby se ten systém rozběhl, abychom měli poplatky, které budou pro firmy atraktivní. A jak říkal pan, k tomu, co říkal pan Breton, firmy budou mít možnost volby, možnost volby podle své strategie. Takže ten systém, mohu říci, že je velmi atraktivní, firmy ho mohou používat, komise se velmi angažuje, přesvědčování poskytuje argumenty pro diskuse na národní úrovni s cílem ratifikace, protože to vlastně je ten spouštěč nebo předpoklad, aby to celé vstoupilo v platnost. Děkuji vám. Děkuji vám, myslím, že tuto prezentaci tím můžeme uzavřít. Děkuji paní Frelinger za prezentaci a nyní přejdeme k bodu 31 reformu soudního dvora a chtěl bych eh, dát jménem předsednictví slovo panu Kalninčovi. Máte slovo. Děkuji, pane Svobodo. Pane předsedo, vážení členové, děkujeme za eh, tuto, eh, toto pozvání a možnost účastnit se vašeho zasedání a předložit vám eh, současný stav hry reformy soudu. Já jsem zástupcem ministra spravedlnosti Litvy a jsem eh, vedoucí eh, týmu, který bude vyjednávat o reformě s parlamentem. Dovolte, eh, abych vám během prvních pár minut vysvětlil, kde, jak si vedeme a kam spějeme. Od prosince loňského roku rada učinila značný pokrok. Koreper v prosinci 11. dosáhl principiální zhody o principech předložených e, soudu. Tyto základní prvky reformy byly již předloženy a prezentovány mým ministrem spravedlnosti v tomto výboru e, v lednu. Já bych ale stručně shrnul základní prvky, které e, byly dohodnuty mezi členskými státy. Hlavním prvkem bude, že navýšíme počet soudců obecného soudu na 56 ve třech stupních. Prvním, eh, první stupeň bude září, eh, budeme mít 12 dalších nebo nových soudců. Eh, dále v roce 2016 v rámci druhého stupně rozpustíme tribunál pro občanské občanský, eh, pro eh, občanský soud a třetí stupeň bude 2019. Navýšíme počet soudců o devět zbývajících. Takže tyto tři stupně by měly být zakotveny eh, v zákonech o soudu, měly by být právně závazné a tímto směrem chceme postupovat. Pokud jde o náklady. Ehm, domníváme se, že reforma není příliš nákladná a když bereme v potaz ehm, náklady absence reformy, tak určitě budou ty peníze dobře vynaloženy. Očekáváme, že během první a druhé eh, fáze eh, Každý z těch nových soudců bude mít tři tajemníky a v té třetí fázi už nebudeme vyžadovat eh, nebo vytvářet žádné další administrativní náklady, tedy žádné eh, další eh, nová místa asistentská. To znamená od roku 2019 budou celkové náklady asi 14 milion eur. 15 milionů eur. Každý rok bude soud eh, předkládat zprávu o činnosti a případně i navrhovat eh, další opatření. V každém stupni rozšiřování obecného soudu a posuzování situace eh, proběhne posuzování situace, což by mohlo vést k určitým eh, úpravám. Rozumí se, že tyto úpravy se nedotknou počtu soudců, ale mohou se týkat dalších aspektů fungování nebo správních nákladů soudu. Ten obecný soud bude asi revidovat svou vnitřní organizaci a také svůj jednací řád a předloží se k tomu návrh ještě před rokem 2019. Z perspektivy předsednictví mohu eh, potvrdit, že tato reforma se těší velké podpoře členských zemí a doufáme, že co nejdříve budeme moci schválit eh, ta, ty potřebné poslední kroky reformy, která je zásadní pro zajištění řádného fungování soudu, eh, jak střednědobě, a zejména ale dlouhodobě. Tato reforma je také podpořena eh, asociací soudců Evropy, mm, čítající asi mm, milion soudců. A ve středu minulý týden členové Koreperu byli informováni, že na základě dohody se předsednictví zúčastní nebo naváže formální eh, spojení s parlamentem, proto jsem, eh, jsem i zde a rada eh, je samozřejmě připravena k dalším jednáním o pozměňovacích návrzích stanov a samozřejmě hm, doufám, že dospějeme zanedlouho k trialogu v našem jednání i za účasti eh, soudního dvora. Předsednictví eh, zástupcům vlád členských států předložilo metodu pro výběr prvních, eh, první vlny soudců. A princip spočívá v tom, že tito kandidáti budou prověřováni podle článku 25, 5, a ta metoda zajistí také dobré fungování eh, soudu a naše domněnka je, že tato metoda mm, se těší podpoře členských zemí a my budeme v tomto ohledu postupovat. a proto se zdá, že téměř po čtyřech letech intenzivních reform, respektive jednání o reform, reformách je eh, tedy kýžený výsledek na dosah ruky a budeme moci mm, zahájit eh, skutečnou reformu a eh, dosadit nové soudce do svých křesel. Samozřejmě, že se těším na vaše reakce. Předsednictví je otevřeno kdykoliv zahájit jednání s parlamentem, kdykoliv si to budete přát. Děkuji za pozornost. Děkuji a dávám slovo panu zpravodaji, panu Marinu Pintu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také zástupci rady a vážení kolegové. Já bych chtěl říct, že jsem překvapen, když slyšíme tento výklad. Především proto, že eh, jsem ze země, kde eh, došlo k velkým eh, úsporným opatřením a vyžadovalo se od mé země, aby snížilo veřejné výdaje a aby velice opatrně přistupovalo k jakýmkoliv dalším veřejným výdajům. Velice se eh, provedly velké škrty a mm, tady vidím, jak velkoryse se budou výdaje eh, zvyšovat. Prosím, rada nám tady říká, že se zvýší počet soudců, 12 nových soudců a eh, Rada Přitom ani nedospěla ještě k dohodě o jmenování těchto 12 členů, protože členských států je 28. Já si tedy eh, kladu otázku, jak se vyřeší tato slepá ulička, která se řeší už tak dlouho. A teď eh, se to asi vyřeší tím, že bude 28 e, eh, soudců, protože každý členský stát bude jmenovat svého kandidáta a tím se vyřeší celý eh, problém. A tak se vlastně bez jakýchkoliv ohledů vydávají peníze na veřejné výklady a zvyšují se tyto výdaje. Já myslím, že musíme projevit jasnou odpovědnost, protože každý soudce představuje značné náklady a my ani e, vlastně nevíme přesně, kolik stojí jeden soudce. No, při každém případě každý uh, soudce stojí zhruba 1 milion eur ročně. Tak si představme, e, co vlastně tady rozhoduje o výdajích, jakým způsobem rozhoduje o výdajích rada. A vlastně se zdvojnásobí počet soudců, které, o kterých se původně uvažovalo. Já myslím, že Eh, je třeba, aby i poslanci velmi eh, projevili respekt k penězím, které eh, mm, se vybírají na daních a které jsou pak použity na veřejné výdaje. Podívejme se, jaká je situace v Portugalsku, ve Španělsku, v Itálii, v některých dalších zemích, kde dochází k obrovským škrtům a tady se vlastně rozhoduje velmi velkoryse o takovýchto výdajech. Čili já kladu otázku. Je opravdu nutné, je nezbytně nutné um, aplikovat toto, toto, toto opatření uh, v roce 2007. Soudci Evropského soudu eh, měli celou řadu nevyřešených otázek. V roce 2014 jich snad bylo Eh, a 800 těchto nevyřešených případů. Eh, co je vlastně důvodem této situace? Je to nedostatek soudců, že je tolik nevyřešených a neuzavřených případů? Nebo je to tím, že eh, ten proces, ten konkrétní proces zpracování, šetření konkrétního případu trvá příliš dlouho nebo je příliš komplikované? je eh, přece v podnicích zvykem eh, vypočítávat produktivitu tím, že se spočítá, kolik, eh, jaké jsou náklady na vyrobení jednoho kusu. My si tedy můžeme klást otázku, kolik je adekvátní počet případů na jednoho soudce. Kolik takových případů by měl vyřešit v průměru jeden soudce. U, u nás v Portugalsku se odhaduje 300 až 400 případů za rok na jednoho soudce u základních soudů, eh, u vyšších soudů, eh, pak se to mění u Evropského soudu pro lidská práva. Je to 90 tisíc E, já myslím, že e, vlastně tady se nevyřeší ani 25 případů na jednoho e, soudce. Já nevím, zda jsou tedy ty případy tak nesmírně složité, že není možné rozhodnout ve větším počtu třeba ne 25, ale 40, 50 případů za rok. Nevím, jestli je to opravdu tak složité a je to odůvodněné když soud žádá o zvýšení počtu e, soudců a když se prostě rozhodne takovýmto způsobem, tak mě osobně to opravdu překvapuje. Já jsem opravdu, e, pod, mám, mám velice nepříjemný pocit, když slyším takovéto věci a musím vy, vy, vyjádřit určité kritické připomínky, protože mám na mysli e, zájem daňových poplatníků a přece i poslanci a celý Evropský parlament musí mít tuto věc na mysli a musí chránit její jejich zájmy. E, není možné připouštět takové špatné postupy, které znamenají stále větší a větší výběr e, daní. Musíme tedy si klást otázku i u soudu, co je e, adekvátní a co je přiměřené co je účinné a co je tedy výsledkem dobrého monitorování celé situace. Je totiž velmi opravdu složité to všechno posoudit. Nevím, kolik času stráví jeden soudce tohoto soudu mimo soud, například cestuje někam nebo se účastní nějakých konferencí a podobně. Kolik času tráví mimo ten soud? Já myslím, že to také je třeba brát v úvahu, protože eh, peníze nejsou nejsou eh, jako natahovací guma, které je možné nekonečně eh, natahovat. Musíme brát v úvahu, eh, musíme brát v úvahu produktivitu a musíme si klát otázku, co má přiměřeně vyřešit soudce za jeden rok, kolik případů. A mm, Eh, nemůžeme přece si říkat, ať si každý použije tolik peněz, kolik potřebuje, to přece nejsou naše peníze, nás to nebolí, ať tedy eh, vezmou tolik peněz, kolik potřebují. Já apeluji na tento výbor, abychom tuto věc opravdu posoudili na základě konkrétních a jasných údajů, abychom měli údaje o tom, jaká je produktivita soudců a jaký dopad bude mít toto opatření protože jsou velice zneklidňující situace Eh, takže eh, je eh, tady například návrh, že by se i zrušil soud v první instanci pro řešení veřejných záležitostí. Je tady návrh na patentový soud, Pane předsedo, vážení kolegové, já myslím, že tuto věc musíme opravdu náležitě posoudit. Nemůžeme jen tak naslepo rozhodovat. Musíme požadovat informace, konkrétní přesné informace o tom, jaké jsou náklady a jaká je produktivita soudců eh, u soudu. Jinak, jinak eh, nedostojíme svým úkolům eh, a neobhájíme zájmy daňových poplatníků. Uh, thank you very much, Mrs. Děkuji vám, paní Reda. Uh, thank you very much for the presentation. Děkuji vám za prezentaci. Myslím si, že musíme vzít v úvahu délku, eh, trvá eh, délku eh, jednání před soudem, protože to má velký vliv na ekonomiku. Když trvá hodně dlouho, než se u soudu něco rozhodne, tak to má problémy nebo dopady ekonomické, takže větší množství soudců má určitě výhodu v tom, že soudní postup bude rychlejší. Fakt je, že bylo méně ohledně soudců v minulosti, ale zároveň i, vzrostla i jejich odpovědnost. Tak eh, vzhledem k tomu, že teď žádáme o rychlé postupy, rychlé rozhodování, musíme brát toto, co žádáme jako základ eh, ten princip jeden soudce za každou zemi nám dáví, navíc dává možnost reprezentovat eh, různé oblasti práva a umožňuje nám to eh, lepší genderovou vyváženost. Děkuji vám, pan Cievka. Děkuji bardzo, paní. Děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji i zástupcům předsednictví za všechny podané informace. Hned eh, úvodem bych eh, chtěl požádat o to, je-li to možné, abyste nám řekli ještě více o metodě volby či výběru eh, dodatečných soudců, kteří, která byla schválena členskými zeměmi, protože ta metoda je skutečně důležitá. Paní Reda v podstatě eh, řekla většinu toho, co jsem chtěl eh, vyslovit i já, po té, co náš portugalský kolega tak emocionálně vystoupil. Otázka účinnosti, to je aspekt, který musíme vnímat velmi široce. Tady nejde pouze o účinnost soudního dvora, ale o účinnost celé Evropské unie. Víme, že období, během něhož je věc e, soudem projednána a rozhodnuta, se prodlužuje. A to stojí peníze. Bude-li to takto pokračovat, může se stát, že bude tím dotčena i Evropská unie, a sice nepříznivě, budou požadovány nebo vyžadovány vysoké částky. V důsledku toho že do určité lhůty nebude vynesen rozsudek či rozhodnutí, tak podnik zkrachuje. Je zapotřebí reformy, aby soudní dvůr fungoval co nejlépe. Já bych byl spokojen, kdyby se počet členů respektive soudců zdvojnásobil a každý členský stát by neměl jednoho, ale dva soudce. Ale máte pravdu, všichni musíme šetřit. Musí-li šetřit i soud, pak nepotřebuje navíc 20 soudců, ale 12. Každá reforma i tato musí být dovršena, včetně reformy soudu pro veřejnou službu. Eh, tam jde o to, aby náklady se ne, z několika násobily. A nedělejte si starosti, že se soud vymkne spod kontroly. To se nestane. Je tady Evropský parlament, který vykonává kontrolu nad soudním dvorem a víme, eh, jaké jsou náklady, víme, jaká je účinnost. Samozřejmě, že se můžeme ptát, zdali eh, by jeden soudce neměl eh, rozhodovat ve stovce věcí, stovce případů. Jsou to všechno důležité věci a kdybychom to vnímali takto kvantitativně, tak by se to obrátilo proti účinnosti. V podstatě jsem rád, že tady slyším o pokroku, protože Pokrok byl avizován již před drahnou dobou, my jsme si připravili naše stanovisko a problém byl spíše na straně rady. Když nám nyní rada eh, sděluje, že je zde záměr dospět k rozhodnutí do letních prázdnin, tak je to dobře, je to dobrá zpráva. A bude-li to možné, chceme se dozvědět další podrobnosti. Děkuji. Děkuji, pane Breton. Merci, monsieur le... Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já budu stručný, eh, protože pan Marino Pinto, eh, náš kolega, už řekl mnohé z toho, co mi leží na srdci. Já jsem také e, proti takovému návrhu zdvojnásový počet soudců. Jednak nás to bude stát hodně peněz. Každý soudce nás stojí jeden milion e, eur, takže 28 eh, milionů eur ročně navíc. Říká se nám, aby nás uklidnili, že nebudou nabírání asistentky, eh, asistenti či eh, sekretářky, ale já tomu nevěřím. Vždycky se najdou další a další potřeby. Já myslím, že to všecko také odsune stranou sociální pře. Když eh, bude vše svěřováno soudu, pak bude dána přednost ekonomickým příjm, a protože ty jsou považovány za přednostní. Článek 256, který mám tady před očima, hovoří o tom, že rada a parlament mohou vytvářet specializované soudy. A když tam je řečeno, že mohou vytvářet, tak eh, tady se neříká, že také může rušit soudy a tady by se rušil eh, soud pro veřejnou službu službu. A další, třetí problém, ten je možná trošku osobní, osobní pro Národní frontu. E, orgán vytváří funkci a znásobovat počet soudců, e, to bude znamenat, že soudci e, budou stále více a více ukrajovat ze suverenity státu. A já bych nechtěl, aby došlo k dalším a dalším problémům, například od rozsudku Kosta, Eh, kdy se stále více a více prosazuje nadřazenost evropského eh, práva nad národním, Jestliže chceme pomáhat soudu, tak se musíme obracet k takovému řešení, o kterém hovoří pan Marino Pinto. To znamená najít způsob, jak zvýšit produktivitu soudu. To soudům, soudcům neublíží, když se budou trošku pohnou. Uh, eh, Mr. Kester. Kester? Já mohu souhlasit s vystoupením pana Pintosa v tom, e, e, potud pokud se kriticky vyjádřil e, s, k určitým neblahým vývojům minulosti. Ale tady musím mít před očima princip právního státu. Kritizujeme-li politiku úspornosti, znalostí, tak musíme vidět celý problém. Eh, zvyšováním počtu nevyřešených případů před soudem vzniká situace, kdy se stále prodlužuje období rozhodování soudů. Někdy trvá až 24 měsíců, než je vynesen rozsudek a k právnímu státu patří i to, aby soudní řízení byla ukončena v přehledné době. Eh, a tomu dnes eh, tak není. A proto je důležité, tak jak jsme o tom diskutovali ve výboru a také během návštěvy eh, soudního dvora se soudci. Je tedy důležité, aby došlo k odpovídajícímu rozšíření počtu soudců. Já bych pouze chtěl zdůraznit, že když budeme rozšířovat počet soudců, abychom zohlednili i kvótu když každá země předloží dva návrhy, tak by eh, měl obsahovat jednoho mužského a jednu ženskou kandidátku, abychom přihlédli též k rovnému postavení mužů a žen. Děkuji, pan Buda. Eh, Vzhledem k tomu, že už bylo řečeno, mnoho věcí. Eh, chtěl bych tomu jenom dodat, že eh, teď je chvíle, eh, kdy vlastně se nacházíme ve velmi dlouhém procesu a je to velmi dlouhý proces, který je problematický pro podniky, které často jedou autobusem, protože vlakem to trvá moc dlouho nebo moc stojí náklady Evropské unie jsou velmi podstatné, takže co my eh, teď, čemu dáváme, my dá, teď dáváme prioritu právě nespravedlnosti, Pro, eh, co eh, v Evropské unii, když je porušeno nějaké pravidlo nebo zákon, jde případ k soudu. Ale když to tam trvá tak strašně dlouho, Myslím si, že by se mohla situace změnit, kdybychom měli 28 soudců, ale když nemáme objektivní kritéria, jak eh, můžeme vůbec dělat statistiky? Eh, soudci nejsou stroje, soudci musí eh, myslet, musí analyzovat věci musí je promýšlet a je těžko e, nějakým způsobem říci, jak dlouho má trvat posouzení případu, když mají rozhodnout kvalitně. E, když hovoříme o efektivnosti, tak bychom mohli začít hovořit také o snížení platů třeba úředníků a poslanců. Nemůžeme vycházet jenom z toho, jak dlouho trvají soudní spory. Já mám také dvě otázky k předsednictví, ale než to udělám vzhledem k časovým omezením, eh, tak poté, co skončíme s tímto bodem, budeme schopni projednat ještě bod 26 a ty zbývající body. Ne, počkejte. 26 a 27 a ty ostatní body budou odloženy. To je jenom informace pro ty, kteří zde v sále čekají na ty další body. A moje otázky předsednictví jsou dvě. Za prvé, rozuměl jsem dobře, že ve třetím stádiu reformy nebudou mít soudci žádné referendáře. Znamená to, že referendáři eh, ne, nebo já si myslím, že referendáři přispívají ke kvalitě soudu. Já bych s, tím, s tímto měl eh, problém. A druhá otázka je obecnější. Ve smlouvě z NIS se říká, nebo členské státy dospěly k závěru, že se vytvoří specializované senáty. A ta reforma nynější jde právě opačným směrem. V tom smyslu, že se zbavuje senátu specializovaného na veřejné služby a mohu tedy požádat o odpověď na tyto otázky, zda členské státy uvažovaly o e, tom, co je za, článek dvě, co je za článkem 256. Pokud se nepletu, tak tedy e, to vychází ze smlouvy z NIS. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Svobodo, a děkuji všem za příspěvky do této diskuse. Předsednictví si všechno poznamenalo a e, tyto otázky prostudujeme. Základní věc – když se podíváme na objektivní data týkající se potřeby zdvojnásobit počet soudců a když se podíváme na objektivní data, tak vidíme, že e, je spousta nevyřešených případů. E, jsou požadavky na, nebo žaloby na škody za více než 20 milionů euro, takže miliony euro jsou zmrazeny v globální ekonomice a náš justiční systém tedy není nejlepší. To je prostě realita, to, jsou objekt, to je objektivní údaj. A co teď vidíme? Zdá se nám, že nárůst soudů by bylo dobré řešení mít těch 28, myslíme si, že to je dobrá, dobrá, dobrý nápad, protože eh, tím bychom vyřešili i politické hledisko, protože by nemusela být diskuse, eh, když se diskutovalo o tom, kdo bude soudce jmenovat, tak v radě se nedošlo k žádnému závěru, takže proto vidíme, že eh, jeden soud za každou, soudce za každou zemi by nám tento problém vyřešil. A dále pan eh, eh Marino Epinto a pan Breton eh, hovořili o znepokojení, o informacích nutných k tomu, abychom měli z čeho vycházet při rozhodování. V tomto smyslu bych chtěl eh, navázat na to, co říkala paní Rada a pan Svěvka. Eh, Pan Zvěvka hovořil o způsobu jmenování soudců. Měl jste otázku, jak budou pokračovat nebo jak budou v toto dělat členské státy. Máme seznam členských států, ten se distribuje podle eh, rotace předsednictví. Je přesně stanoveno, který členský stát bude předsedat. Víme, eh, že je Německo, Finsko, Chorvatsko a tak dále. Takže je to, eh, to není žádná loterie, ale systém a to tež by mohlo se použít tady a bylo by to i geograficky Eh, rozumné, protože soudci by se vybírali v podstatě eh, nebo nevybírali náhodně. Pokud jde o, dvě, o, o ty dvě otázky pana Svobody, eh, ty se týkají toho úzkého hrdla této věci, protože my teď neplánujeme žádné další referendáře takže to znamená, že na konci bude taky taková malá reforma referendářů, aby každý soudce eh, měl alespoň částečně eh, referendáře. Takže v tom, eh, toto samozřejmě ovlivní práci soudců. Myslíme si, že ne příliš. Moje kolegyně může o tom hovořit podrobněji jak to ovlivní práci soudu. A článek 256 smlouvy z NIS a specializované tribunály. Ano, to je možnost. Každopádně soud to posoudil tak, že dojde k nárůstu soudců a nikoli specializovaných senátů. E, možná e, bychom Eh, k této otázce mohli ještě eh, dodat eh, potom později něco podrobnějšího, abychom lépe odpověděli. Do té, v této chvíli je to všechno. Děkuji vám. Uh, okay. Myslí, dobře, myslím tedy, že můžeme tento bod uzavřít, protože Eh, já jsem chtěl jenom jednu věc objasnit eh, a říci to svému kolegovi. Eh, chtěl bych zdůvodnit, proč jsem hovořil tak, jak jsem hovořil. Nemáme parlamentní ani politickou zkušenost a když tedy hovořím nebo vyjadřuji svá stanoviska, používám emoce a hovořím od srdce. Uh, thank you very děk, děk, děkuji vám a uzavírám tento bod. A vrátíme se k bodu 26, prezentace stanoviska soudního dvora 2 lomeno 13. Žádám tedy právní službu, aby se ujala slova. Thank you, Chair. Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za pozvání a příležitost, kterou jste nám dali, abychom prezentovali toto důležité stanovisko Soudního dvora. Jde o stanovisko 18 18. Eh, prosince loňského roku Soud konstatuje nekompatibilitu eh, návrhu eh, přistoupení k Evropské úmluvě lidských práv, tak jak je to dojednáno komisí na základě mandátu, který komise dostala od Rady. Můžeme poznamenat, že soud pro vynesení tohoto stanoviska Eh, zvolilo formu plenárního zasedání soudců, což dokazuje, jak velice velkou důležitost tomu soud přikládal. Než soud vyložil důvody, které jej vedly k tomuto stanovisku, eh, chci připomenout eh, právní rámec a historický vývoj což je zcela výjimečné oproti normální situaci. A vy si jistě dovedete sami představit, že se o tom už hodně eh, popsalo papíru. Soudní dvůr, než eh, projednal eh, argumenty a důvody, sám měl celou řadu předběžných úvah Soudní dvůr za posledních 45 let sám eh, vyvinul ehm, komunitární režim ochrany práva a bere v úvahu, v čem je komunitární právo specifické. A také se inspiruje z Evropské úmluvy o lidských právech i z judikátů Štrasburského soudu. Právní řád Evropské unie je hodně ovlivněn Evropskou úmluvou o lidských právech. Všechny členské státy jsou um, signatáři eh, této úmluvy. Můžeme říci, že je tady z 13. dubna mm, roku 1979 rozsudek Hauer, ve kterém se soud odvolává na Evropskou úmluvu a považuje ho za důležitý nástroj pro stanovení eh, ústavních pořádků v členských státech jakožto hlavní zdroj práva. Soud ostatně při té příležitosti také výslovně Eh, zmínil společné prohlášení Evropského parlamentu, rady i Evropské komise z roku 1977, kde se zdůrazňuje důležitost základních práv, tak jak to vyplývá eh, konkrétně z Evropské úmluvy o lidských právech. Komise eh, se nicméně domnívala, že nepřímé zařazení Evropské eh, úmluvy jakožto zdroje eh, pro rozhodování soudu bez vnější kontroly ze stranu Evropského eh, dvora pro lidská práva, Evropského soudu pro lidská práva, že to je nedostatečné a proto v roce 1990 schválila sdělení upřesňující celou věc. Také rada v roce 1993 si kladla otázku, zda je právně za to možné přistoupit k této úmluvě. A teď hovoříme o stanovisku soudu, které není prvním dokumentem, který zvažuje eventuální přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech, protože ve stanovisku z roku 1994 i z roku 1996 si eh, Soud klade otázku, zda v případě, že neexistuje text dohody, zda je možné zkoumat otázku přistoupení Evropského společenství k této úmluvě, zda vůbec je to možné. Při této příležitosti soud konstatoval, že při, součas, při stavu smluv v té době přistoupení eh, k úmluvě eh, má ústavní povahu a proto není možné, protože neexistuje výslovný právní základ. A proto eh, by taková věc byla možná pouze po změně smluv. Změna smluv skutečně nastala poté, co bylo schváleno první stanovisko a proto máme nové stanovisko z prosince loňského roku. Formulace z článku 6 odstavec 2 eh, smlouvy o Evropské unii říká, a cituji, Unie může přistoupit k Evropské úmluvě eh, o lidských právech. Tady můžeme poznamenat, že toto ustanovení je formulováno nikoli jako možnost, vlastně je to formulováno jako povinnost a e, parlament to zdůraznil ve svém usnesení z 19. května 2010 o institucionálních aspektech přistoupení EU e, k Evropské úmluvě. Komise odpověděla nebo reagovala na tuto novou situaci a vyžádala si vyjednávací mandát od rady a rada skutečně vyjednávací mandát schválil v červenci roku 2010. Od té doby bylo zapotřebí vlastně více než tří let, aby bylo možné dospět k návrhu e, přistoupení, tak jak to dojednali vyjednavači Unie a e, smluvní strany Evropské úmluvy. Tento návrh dohody se ostatně neomezuje jen na to, že počítá s přistoupením jakožto takovým, ale snaží se také brát v úvahu institucionální a právní zvláštnosti Unie, zejména pokud jde o úlohu Evropského soudního dvora. Z tohoto hlediska se počítalo s tím, že během sporů u e, Štrasburského soudu, kde by se projednávaly spory, e, by e, šlo o případy, kde ještě nerozhodl Evropský soudní dvůr v Lucemburku. To bylo považováno za relevantní v této fázi jednání, protože 5. května 2010 soud schválil text, který zvažoval právě otázku přistoupení Unie k Evropské umluvě. Dohoda eh, o přistoupení se také snaží stanovit určité postupy, eh, ve kterých by Unie byla zastoupena v orgánech úmluvy, například eh, při jmenování soudců k Evropského soudu pro lidská práva. A tady také bylo vyjádřeno stanovisko Evropské komise, aby byla zajištěna kompatibilita s Evropskou Eh, smlouvou. Tady Rada, Komise i 28 členských států předložilo své poznámky. Jaká úvaha potom vedla soud k jeho rozhodnutí? Soud Toto zkoumání eh, prováděl jiným způsobem, než kterým formuloval stanovisko z roku 1996, protože od té doby se jednak změnily smlouvy a jednak tentokrát už tady byl skutečně návrh konkrétního textu eh, dohody o přistoupení, který byl soudu předložen. A proto soud začíná svou úvahu tak, že konstatuje, že právní rámec se od minulé doby hodně vyvinul. Potvrzuje, že dnešní smlouva skutečně vlastně poskytuje eh, právní základ pro přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech, i když v tomto smyslu nehovoří o povinném přistoupení. Eh, dále soud zdůraznil, že takovéto přistoupení nemůže eh, nesplňovat určité podmínky a tyto podmínky také vyplývají ze smlouvy. Především je tady požadavek článku 6 odstavce 2 e, smlouvy, e, který jsem před chvíli citoval, protože tento odstavec upřesňuje, že přistoupení nemění pravomoce Evropské unie. Pak je tady protokol číslo 8, e, který přidává další podmínky k tomuto požadavku. Je tam například řečeno, že dohoda o přistoupení musí zachovat e, specifické charakteristiky evropského práva a pravomocí Unie. To všechno musí zůstat beze změny. A žádné ustanovení dohody o přistoupení nemůže ovlivnit článek 344 smlouvy. Tento článek zakazuje členským státům předkládat spory o evropském právu jinými postupy, než tak, jak o tom hovoří smlouva. V tomto eh, předběžném procesu soud především zdůraznil specifičnost smlouvy o Evropské unii, kde se stanovuje nový právní řád s vlastními institucemi, ve prospěch kterých členské státy omezují své, svá vlastní svrchovaná práva. Tady soud zdůrazňuje, že návrh dohody o přistoupení se ukazuje nekompatibilní v několika aspektech. Za prvé, připomíná se, že i když přistoupení Unie k mezinárodní úmluvě zahrnující ehm, i soudní rozhodování není v principu nekompatibilní s ehm, se smlouvou. Nicméně je třeba, aby bylo zachována pravomoc Evropské unie, to znamená zachovat autonomii evropského práva v tom smyslu, že externí instance mimo uh, smlouvy, což by byl soud právě ze Štrasburku, nemůže vnutit evropským institucím konkrétní interpretaci evropského práva. A podle uh, soudu návrh uh, Eh, dohody má určité mezery z tohoto hlediska, protože neuvádí žádné ustanovení, které by zajistilo koordinaci mezi ustanoveními úmluvy o lidských právech což sleduje a interpretuje Štrasburský soud, a na druhé straně eh, listina základních práv, která eh, v Evropské unii zase spadá do pravomocí soudu v Lucemburku. Je tady tedy otázka možnosti, že členské státy by individuálně mohly zvažovat vyšší úroveň ochrany základních práv v, na národní úrovni, než ta úroveň, kterou vyžaduje úmluva. Jinými slovy, Evropská úmluva o lidských právech a smluvní strany eh, mohou navrhnout u vyšší normy, než ty, které zaručuje úmluva. Tato možnost existuje u smluvních stran v tom systému, který jsem citoval, to je článek 53 úmluvy. Nicméně soud se domnívá, že pokud jde o členské státy, tato schopnost nemůže eh, ohrozit eh, eh, primární funkci evropských předpisů. Za druhé, soud se domnívá, že princip vzájemné důvěry mezi členskými státy, který má zásadní důležitost v unijním právu, není dostatečně zohledněn v dohodě o přistoupení. Dohoda o přistoupení totiž nemění žádnou situaci, že Unie i členské státy musí být z hlediska úmluvy o lidských právech považovány za jakoukoliv jinou smluvní stranu a na stejné úrovni jako jakákoliv jiná smluvní strana. A proto soud zúrazňuje, že by to narušilo povinnost členských států považovat v principu unijní akty i akty ostatních členských států za akty kompatibilní s právem za třetí, soud upozorňuje na protokol číslo 16, tedy protokol mm, úmluvy, který už některé členské státy podepsaly, ale který ještě nestoupil v platnost. Podle tohoto protokolu e, nejvyšší soudy smluvních stran mají možnost žádat od Evropského soudu pro lidská práva konsultat- o konsultativní e, stanovisko v rámci interpretace Evropské úmluvy o lidských právech, ale soud se obává, že toto je rizikem, které by obcházelo případnou povinnost stejných soudů v členských státech formulovat eh, předběžnou otázku vůči soudnímu dvoru v Lucemburku, poté co by EU přistoupila k úmluvě. A to v případě, že by byla určitá pochybnost o interpretaci při uplatnění evropského práva. Protože pak by e, právě úmluva byla součástí také téhož evropského práva. Za čtvrté, soud zdůrazňuje, že e, dohoda o přistoupení nebude dostatečně v úvahu článek 344 smlouvy, což uvádí protokol 8. A to v tom smyslu, že členské státy v tomto článku se zavazují, že nebudou předkládat spor k, o interpretaci unijního práva i externímu e, nástroji řešení sporů po přistoupení by úmluva o lidských právech byla součástí evropského práva a soud by se stal výlučně pravomocný pro spory mezi členskými státy ve věci úmluvy. To znamená, podle Lucemburského soudu, je třeba vyloučit pravomoc eh, Evropského soudu pro lidská práva z případů sporů mezi členskými státy, Eh, navzájem nebo mezi členskými státy na jedné straně a eh, já se omlouvám, říká pan předseda, my už eh, budeme muset končit. Kdybyste, prosím, dospěl k krátkému závěru. Já to zestručním. Za páté, soud se také zajímal o spoluobhájce co-defender, protože se počítalo s tím, že by tady bylo i možnost připojit se pouze s výjimkou, že jde o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, kde jde o obžalobu vůči členskému státu z důvodu evropského práva. Tady by Evropský soud pro lidská práva musel rozhodnout, zda přijme či nepřijme také Evropskou unii Eh, mezi žalovanou stranu. Dále eh, soud eh, zvažoval také mechanismus, podle kterého je možné vynést předběžné stanovisko, kdyby Evropský soud pro lidská práva mohl zvažovat určitou situaci, aniž by se k tomu předběžně mohl vyjádřit Evropský soud, Evropský soudní dvůr. Dohoda o e, přistoupení v této věci se musí omezit pouze na otázku platnosti derivovaného práva a o, pouze soustředit na možnosti. Předběžnou otázkou se obrátit na soud pro e, interpretaci derivovaného práva. A je tam e, také závěr soudu, že by to vlastně ovlivnilo a omezilo její pravomoce soudu. Za sedmé, a to už je poslední bod. Soud také říká, že je tady nesymetrie, asymetrie eh, mezi Štrasburským soudem a Lucemburským soudem u ehm, eh, společné eh, zahraniční politiky. Jaké jsou důsledky, jaké jsou důsledky tohoto stanoviska, pokud je o formu? Stanovisko má právní důsledky a to velice konkrétní, protože podle článku 218 eh, odstavec 11 dohoda o přistoupení může eh, stoupit platnost pouze v této podobě, eh, leda, že by došlo ke změně smluv, nebo že by se znovu projednal text navrhované dohody, to jest změnil. Tady je celý proces podpisů a to prostě v dané podobě nelze v tom dále pokračovat. Pokud jde o podstatné otázky, Tady ve stanovisku jsou některé základní eh, body, nikoli pouze formulační záležitosti. Fáze úvah které by bylo velmi naléhavé a také velmi moudré co nejrychleji zahájit, by umožnilo komisi i radě, které jsou kompetentní eh, v otázce zahájení a vedení jednání, Eh, tedy bylo by důležité, aby posoudili eh, také případné návrhy ze strany parlamentu a zvážit, zda nový mandát, který by odpovídal eh, požadavkům a který by také bral v úvahu politickou realitu všech současných smluvních stran úmluvy, zdá to vše má skutečně šanci uspět. Soud velmi zdůrazňuje, jak vzájemně jsou propleteny eh, právní řády eh, členských států i Evropské unie. Proto by bylo možné zvážit, zda toto přistoupení je možné, aniž by se současně změnilo eh, práva i povinnosti členských států jakožto smluvních stran úmluvy. V každém případě Pakliže budou vedena jednání, pak Rada i komise musí rychle eh, informovat samozřejmě parlament a to o všech etapách tohoto jednání. Já tím prosím končím a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Drexlery. Mohl byste případně předat své poznámky písemné podobě členům, rozeslat jim je, abychom eh, je mohli ještě zvážit a pokračovat pak při jiné příležitosti v této debatě. Děkuji vám mnohokrát. My dnes eh, již nepojednáme ani ten avizovaný bod 27. Eh, Nicméně termín pro pozměňovací návrhy k tomuto bodu je 2. března eh, v, eh, ve 12 hodin 00 v souladu s pravidlem 99 jednacího řádu pozměňovací návrhy předložené eh, na výboru v, v rámci postupu souhlasu budou nebo jsou přijatelné pouze, když usilují o zvrácení doporučení, tak jak to bylo navrženo nebo je navrhováno zpravodajem. Prosím, eh, přihlédněte k tomu. A ještě druhé sdělení, které se týká eh, bodu číslo 30, stanovisko k prezumci neviny a práva od pana Durana. Lhůta pro pozměňovací návrhy je rovněž do 2. března v poledne, do poledne a pak projednání návrhu stanoviska a případných pozňovacích návrhů proběhne 9. března ve Štrasburku. Já vám eh, děkuji, děkuji také tlumočníkům za čas navíc a končím, uzavírám schůzi.